Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Srdečně vás vítám na schůzi našeho výboru. Tento týden máme před sebou nesmírně zajímavý program především zítra dopoledne. Bude to maraton hlasování. Rád bych vám chtěl připomenout, že budete potřebovat hlasovací kartičky pro případ, že budeme mít zítra ráno elektronické hlasování. Dnes tedy začneme projednávat pořad jednání který se změní ve dvou bodech. Bod číslo 9 činnosti výboru STOA bude stažen a objeví se na pořadu jednání v budoucnu a potom také body 19 a 20, které se týkají farmakovigilance, budou přesunuty na přání eh, navrhovatelky na pořad jednání příští schůze. Jsou prosím nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak? Můžeme pořad jednání tedy schválit v tomto pořadí. A je tu mezi námi také televizní tým z DJ iPol, který chce nafilmovat pár scén z jednání našeho výboru, ale chtěl bych říci, že zítra bude hojnější účast než dnes odpoledne, abyste si neudělali tedy nesprávný obrázek. Za druhé bych chtěl říci, že máme obsazeny tlumočnické kabiny až na <clears throat> estonštinu, a a zítra nebudeme mít malčtinu. Dále bych chtěl říci, že eh, generální tajemník OSN, pan Kimun, eh, pověřil akademickou radu eh, v Nizozemsku, aby přeskoumala činnost IPCC. Většina to uvítala. A já jsem na dotaz novinářů také uvítal, že tím bude eh, pověřena skupina vědců a ne žádná vládní skupina, protože k tomuto tématu musíme přistupovat neutrálně. A eh, Rada akademiků jsou vlastně takovým orgánem, který se na to podívá z vědeckého hlediska a možná vnese do činnosti IPCC eh, novou důvěru komise eh, předložila eh, nový dokument o komunikaci, o trvale udržitelném hospodářství. I to je pro nás zajímavé téma, kterým se budeme eh, v ten správný okamžik zabývat. A potom třetí bod mého sdělení Třetí bod pořadu jednání se týká směrnice eh, o uvádění dřeva, dřevarských výrobků na eh, trh. Rada v březnu vypracovala společné stanovisko, eh, takže můžeme přistoupit ke druhému čtení. A na tomto místě bych chtěl seznámit s harmonogramem. návrh doporučení zpravodajky Caroline Lukas budeme projednávat 7. a 8. dubna. Lhutou k vyjádření je 8. duben, je to tedy málo času. 4. E, května se bude e, konat hlasování v našem výboru a potom e, v červenci na plenárním zasedání. So, uh, dann gehen wir weiter. Můžeme přejít k bodu čtyři pořadu jednání. Strategie Evropská unie pro oblast Baltského moře a úloha makroregionů v rámci budoucí politiky soudržnosti. Máme ano, Rozbach jako navrhovatelku, jako vždy v této oblasti, která nás uvede do této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Bude to opravdu stručné v souvislosti se strategií Baltského moře byl předložen eh, dokument já jsem se zabývala aspekty životního prostředí v regionálním eh, výboru a v jeho dokumentu totiž ten ekologický aspekt nebyl dostatečně pojednán. Já se věnuji těm makroregionům. Jistě je to běžné, když se tím zabývá regionální výbor, ale eh, bohužel eh, Baltské moře není pouze vodní plochou, ale je to něco, co nás spojuje, dotýká se eh, těch států, které sousedí s Baltským mořem a životní prostředí tu vždy hraje důležitou roli. S naším stanoviskem se chceme postarat o to, aby vypouštění nebezpečných látek eh, bylo uvedeno v tomto dokumentu a chtěli bychom zajistit, aby Rusko a Bělorusko bylo součástí této tématiky, protože se e, účastní v této oblasti, plují tam jejich plavidla a komise musí zohlednit e, ekologické aspekty. A také eh, před krátkou dobou jsem eh, byla v kontaktu eh, s lidmi odpovědnými za Nord Stream a ty odpovědi, které jsme obdrželi, nejsou zrovna uspokojivé a doufám, že se v průběhu dne o tom ještě dovíme mnohem více. A také je politování hodné, že tu nejsou respektovány veškeré závěry. Toto je opravdu velice choulostivá záležitost a tato strategie je pouhým začátkem pro stanovení strategii pro e, jiná moře, jako je Černé moře a podobně e, budu opravdu ráda, když e, někdo z vás bude předkládat návrhy a iniciativy. Děkuji, paní zpravodajce, paní navrhovatelce. Rád bych se zeptal, zda jsou k tomu jaké připomínky. Sám mám hned připomínku. Paní Rozbach se zmiňovala o eh, projektu Nord Stream. Jistě každý projekt je značným eh, zásahem, ale ta formulace v článku 4, že Nord Stream bude mít daleko sáhlé dopady na životní prostředí tohoto regionu, to bylo vyjádřeno eh, jako poněkud příkrá prognóza. V každém případě e, zástupci čtyř států zkoumají tyto e, podklady a ověřují je. Je to Finsko, Švédsko, e, domnívám se, že Litva a také Německo. To jsou země, které se k tomu vyjádřili. Když to tedy posoudili ty čtyři země, tak vycházím z toho, že je to opravdu kompatibilní s těmi předpisy, takže bychom to měli trochu změnit. Jistě může mít e, dopad e, na životní prostředí. sáhlé dopady, to by bylo tedy e, v proti tomu, co zjistili tyto čtyři země. Richard Zieber se hlásí o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Nechci se vás nějak dotknout, ale to, co jste právě řekl, nevím, zda jste to učinil jako předseda nebo jako člen eh, našeho eh, výboru, protože eh, vyjádření z právy paní Rozbach je velice dobré. Já mám také své určité pochybnosti, zda plynovod Nord Stream opravdu má ten význam, o kterém se hovoří, ale myslím, že ona správně dala do popředí ve své zprávě ekologická hlediska. A domnívám se, že celkově bychom se měli měli podívat na koncepci makroregionů také eh, z svého eh, pohledu a vystvihnout ho a naplnit obsahem. Jak víte, v současnosti se vede obrovská eh, diskuze v regionálním výboru, který je příslušný o této koncepci, k, k, který má eh, odpovídat tedy této politice a myslím, že eh, bychom eh, měli tedy vyslat určité signály a vstupy. Ten příklad, který jste uváděl, například strategie pro oblast Alp, a myslím, že by opravdu stálo za úvahu, zda bychom neměli konstruovat určitý ekologický rámec a zapracovat ho do stanoviska. To by možná bylo žádoucí, abychom neuváděli jenom několik bodů pro eh, baltský region, ale eh, vytvořili takový rámec. V celku si myslím, že je to opravdu zajímavý přístup a chtěl bych na tomto místě poblahopřát navrhovatelce k této práci. Děkuji. A potom Marita Uskok. Eh, herr ordförande. Jag tänkte tala svenska. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit švédsky. V první řadě bych ráda poděkovala paní zpravodajce za její práci. Myslím si, že bylo opravdu na čase, aby Evropská unie vytvořila opravdu funkční a dobře propracovanou strategii pro Baltské moře, která obsahuje samozřejmě i environmentální aspekty. To ale znamená také, že musíme udělat všechno pro to, aby se tato strategie opravdu zrealizovala. E, nejde o to, abychom tady měli pěkné prohlášení na papíře, protože to, co potřebujeme udělat, je opravdu to realizovat, uskutečnit, protože v tom bude určitě spočívat e, jádro problému. Jinými slovy, zprávy. Ta opatření, která se přijmou, musí být také zrealizovaná a to se do této doby ještě eh, nepovedlo a proto také z těch předcházejících strategií nic nebylo. Proto by bylo velmi dobré, kdybychom také i v tomto eh, textu velmi dobře zdůrazně mohli eh, říci, že je velmi zásadní uskutečnění, zrealizování této strategie, protože u této strategie máme nebo vycházíme z velmi dobré situace. Máme spoustu evropských programů a nařízení, které už byly vypracovány a kromě toho členské státy jsou také právně zavázány a kromě toho máme také finanční zdroje. Co bychom například mohli udělat, by bylo to, že bychom například Eh, mohli bychom například využít směrnic, rámcovou směrnici o ochraně vod, eh, mohli bychom udělat všechno pro to, aby se snížilo množství chemických látek, ale jde také o to, abychom řekli, že se musíme zaměřit na zemědělství, protože zemědělství bylo tím největším zdrojem znečištění Balckého moře a proto musíme udělat něco i v tomto směru, i v souvislosti s reformou evropské zemědělské politiky. Potřebujeme eh, vytvořit nové příslušné eh, instrumenty tak, aby zemědělská politika byla eh, lépe koordinována a fungovala lépe. To stejné s politikou eh, rybolovu, tak, eh, aby byly stanoveny ty příslušné kvóty výlovu, tak, jak jsou také stanovovány jinými mezinárodními smlouvami. Dále tedy, jak jsem již eh, řekla, eh, zemědělství a rybolov jsou dva zásadní aspekty, které musí být také zohledněny a proto by to mělo být také velmi jasně, explicitně vyjádřené v textu. Eh, dále co se týče látek, které se nachází například v pracích prostředcích, Švédsko už například vydalo jeden jasný zákaz proti používání těchto látek a já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se k takovémuto zákazu připojili ještě další členské státy. To by se také v textu mělo zmínit. Dále, co se týče ekologických dopadů nového plynovodu Nord Stream, já jsem velmi ráda, že zpravodajka o tomto tématu hovoří, protože nemůžeme ignorovat dopady takového obrovského projektu. Já bych si nicméně přála, aby v tomto textu bylo také velmi jasně řečeno, že Nord Stream je také zodpovědný eh, za to, aby abychom také zabránili negativním dopadům na životní prostředí a to by v tom textu mělo být opravdu explicitně napsáno. Byl mělo by tam tý také napsáno, že za případná nutná ekologická opatření bude muset platit podnik, eh, který provozuje tento plynovod to také patří k předpokladům toho, aby u zúčastněné strany na tomto projektu vůbec tento projekt akceptovaly. A myslím si, že by bylo velmi důležité, aby to tedy v textu bylo zdůrazněno a ještě jednou jasně řečeno také si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom zajistili opravdu na nejvyšší jednání o tomto problému na zcela nejvyšší úrovni, na úrovni šéfů vlád a států. Musíme zajistit, aby ta již přijatá, stejně tak jako nová opatření byla opravdu realizována. Vše tedy, co se týče zákazu fosfátů, eh, rybolovu, zemědělství, eh, zodpovědnost eh, provozovatele Nord Streamu, zodpovědnost členských států a tak dále. To všechno by tam opravdu mělo být zmíněno. Děkujeme jsme s pravodajci, my určitě také ještě předložíme pozměňovací návrhy, jistě i něco k těm 20 milionům euro v souvislosti eh, se, se státy, které nejsou eh, státy členské unie. Je velmi důležité, aby těchto 20 euro bylo potom opravdu efektivně využito. Děkuji. Děkuji také eh, za tato upozornění v souvislosti s touto strategií. Náš kolega Viktorio. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to otázka velmi důležitá, protože to je jeden z prvních makroregionů, kterými se zabýváme a je to také velmi důležitý makroregion, protože Ruská federace se může eh, této strategie účastnit. Eh, můžeme tady udělat velmi mnoho pro zlepšení našich vztahů s Ruskou federací. A proto já si myslím, že tento bod, ve chvíli, kdy tedy definujeme makroregion, je velmi důležitý. Balcké moře se vyznačuje eh, velmi nízkým, nízkou úrovní výměny nebo výměny vody voda v něm cirkuluje velmi málo a proto je to také jedno z nejzranitelnějších moří a to nás nutí k tomu, abychom byli opravdu velmi, velmi opatrní. A já tu hovořím také o odpadech, odpadech, které jsou vyhazovány do moře. Uh, právní normy by měly nebo se musí rozšířit opravdu na všechny, všechny státy toho regionu. z ekologického pohledu je velmi důležité, aby makroregiony mohly stanovit uh, mohli mít velmi dobré vztahy eh, se, se sousedícími makroregiony. To znamená, musíme podporovat vztahy mezi sousedícími makroregiony. A to má jistě poté také dopady na některých zemědělských praktikách, eh, protože eh, zemědělství, jak jsme ji řekli, má dopady, eh, zásadní dopady na stav moře. Již jsme hovořili o eutrofizaci. To znamená, že makroregiony jsou opravdu velmi, velmi důležité, protože mohou být velmi efektivní formou, jak se vypořádat s velmi komplexními problémy. A já si myslím, že v tomto případě bychom opravdu se měli této otázce velmi, velmi eh, důrazně věnovat. Děkuji. Náš kolega. Panie Przewodniczący, chciałbym w swojej wypowiedzi odnieść się do ještě jednego aspektu. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ještě jedna záležitost, o které bych rád hovořil, pokud je o ochranu životního prostředí. Rád bych obrátil vaši pozornost ještě na jednu záležitost, které se občas věnujeme, ale zase na druhé straně na ní zapomínáme. Je to záležitost, která je spojená s historií, ale zároveň má určitý dopad na budoucnost. Jde o chemické zbraně. Chemické zbraně, které bohužel po druhé světové válce zůstaly v určitém množství na dně tohoto moře. Některé z těchto zbraní samozřejmě představují obrovské nebezpečí. Jsou to zbraně, jak už jsem se zmínil, zbraně z druhé světové války, které představují potenciální riziko do budoucna. I když problémy možná budou vypadat trochu jinak v budoucnosti, ovšem v současné době už bychom měli mít k dispozici konkrétní data, informace i od Ruské federace. Přece si všichni dovedeme představit, jaké ohromné dopady by to mohlo mít, negativní dopady, pokud by došlo k nějakému uvolnění látek z těchto zbraní. Dokonce jsme slyšeli o tom, že rybáři, kteří narazili na tyto zbraně, utrpěli zranění, proto nesmíme tento problém ignorovat je důležité, abychom měli tyto informace k dispozici, abychom měli informace k dispozici i z vojenských archivů, informace, které se dotýkají možných rizik, to je nesmírně důležité a proto bychom se měli v této zprávě věnovat i této problematice. Ano, v skutku je tam uložena celá řada nebezpečných látek z druhé světové války. Je to latentní nebezpečí. Pokud se už nikdo nehlásí o slovo, tak dávám slovo panu Andersovi Lindholmovi za komisi, který je za to odpovědný a závěrem bude mít slovo paní navrhovatelka. Pane Lindholme. Eh, thank you very much. Děkuji za slovo. Děkuji za tuto zajímavou diskuzi a rovněž kvalitní příspěvky, které zazněly v průběhu vaší diskuze. Pokud je o Evropskou komisi, máme pocit, že je nesmírně důležité nejenom pro výbor regi, ale i pro výbor pro životní prostředí, aby se věnovali strategii všem makroregionálním strategiím, které se dotýkají různých oblastí. V tomto konkrétním případě jde o oblast po Baltí. Samozřejmě, že my počítáme s tím, že dojde k určitému tlaku i z vaší strany, už se o tom zmínila i švédská kolegyně, švédská poslankyně, je nesmírně důležité, aby celá záležitost byla jednou z vysokých politických priorit, abychom dosáhli úspěšné realizace v této oblasti. A právě proto bychom měli diskutovat všechna opatření na politické úrovni. Myslíme si, že pozitivním způsobem právě i vy můžete přispět k celému vyřešení, proto se těšíme na finální verzi i na další spolupráci. Budeme se snažit samozřejmě co možná nejvíce spolupracovat na této strategii. Strategie neznamená nikdy úplně dokončený dokument, vždy to je záležitost, která bude vylepšována i pomocí příspěvku tohoto charakteru. Proto vám děkujeme za to, co už jste udělali a těšíme se na další spolupráci. Děkuji vám. Má slovo navrhovatelka paní Anne Rosbach. Pane předsedo, já se opravdu těším na velký eh, počet pozměňovacích návrhů eh, k zemědělské eh, politice a k politice životního prostředí, k otázkám fosfátu a podobně. O tom všem se musíme ve stanovisku zmínit, ale přesto toto stanovisko nesmí být příliš dlouhé. Já se v každém případě těším na velký počet dobrých pozměňovacích návrhů, protože jak již bylo řečeno, máme k dispozici pouze jednu jedinou stránku. Stanovisko nesmí být delší a všichni, kteří zde vystoupili, mají pravdu. E, zmiňovali se o velice důležitých problémech, které sem patří, včetně spolupráce s Ruskem. Sama jsem se na to e, dívala. Není možné, aby se vypouštěly nevyčištěné e, vody, ať to jsou e, městské odpady nebo odpadní vody ze zemědělství z továren. To prostě není možné. Není možné tyto vody vypouštět do Baltského moře, jak tomu bylo v uplynulých 30 letech. Je to eh, komplikovaný okruh problémů. Dunaj je eh, oblast Alp, další oblasti by tu měly být také uvedeny, ale my máme čas eh, na předkládání pozměňovacích eh, návrhů pouze do zítřka do 12 hodin. Eh, pokud neprodloužíme tuto lhůtu, nevím, jestli je to možné, to bych se musela zeptat tedy sekretariátu. V každém případě děkuji Aně Rozbach. Ano, lhůta k předložení pozměňovacích návrhů vyprší zítra ve 12 hodin, tak rychle musíme post postupovat, abychom mohli včas hlasovat, než regionální výbor zapracuje naše stanovisko do svého stanoviska. Hlasovat se v našem výboru bude tedy 7. dubna. E, přejdeme k bodu 5 pořadu jednání, a to je otázka k ústnímu zodpovězení kterou předložil Chris Davis a týká se provádění směrnice o vozidlech s ukončenou životností na období 2005 až 2008. Dávám slovo Chrisovi Davisovi k této otázce a potom je na řadě komise s odpovědí. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že pokud je o nějaký úvod, já v podstatě jenom položím tu otázku, kterou již máme pod bodem 6, to znamená poprosil bych komisi, aby reagovala na tuto otázku a poté samozřejmě budeme mít doplňující otázku. Dobře, všichni umíme číst. Otázka je sformulována v podkladech a komise na ní odpoví. A bude to za komisi pan Kökler. Pan Kökler z DGNV? Ne, není tomu tak? Pak to bude tedy paní Blanko. Dobře, paní Blanko. Děkuji. Ano, jmenuji se Blanko a jsem z ředitelství pro generální ředitelství pro oblast životního prostředí. Ptáte se nás, tam můžeme nějakým způsobem zhodnotit stávající stav provádění směrnice, která se dotýká vozidel s ukončenou životností v členských státech a zda chceme zlepšit stávající situaci, jakým způsobem ji zlepšit a tak dále. Ráda bych řekla následující věc. Je jednou z našich priorit, dokonce priorit našeho nového komisaře v této oblasti, pana Potočníka, zlepšit realizaci, implementaci legislativ v této oblasti. Tato stávající směrnice, pokud je o vozidla s ukončenou životností, podobně jako u všech směrnic, jde o klasický nástroj, který poté znamená možnost volby, kterou členské státy zvolí, pokud jde o transpozici této směrnice do národního práva. Jedna z velikých výzev pro komisi, pokud jde o nějakou možnost sledování, provádění této směrnice, je to, že několik různých uh, orgánů, oddělení je zapojeno do různých aspektů provádění této směrnice ministerstvo dopravy, životního prostředí, regionální úřady, které jsou zodpovědný za povolení, kontrolu, autorizaci. Toto jsou všechno úřady, které jsou zapojeny do provádění směrnice a právě proto samotné provádění směrnice je obtížné. I když došlo k zlepšení této situace, v celé EU. Stávající hodnocení Evropské komise je následující. Tato směrnice o bezdělech s ukončenou životností bohužel ještě nevyužila veškerý potenciál, pokud je o ekonomické, environmentální mm, pozitivní dopady. Export například automobilů z druhé ruky, to jsou většinou bohužel vozidla s ukončenou životností, to je právě jeden z příkladů velice špatného provádění směrnice a špatného vymáhání tohoto typu legislativy, což vede k environmentálním i ekonomickým ztrátám nebo ztrátám možností v této oblasti. Jak jistě víte, Evropská komise v listopadu loňského roku přijala zprávu. Přijala zprávu o provádění směrnice pro léta 2005 až 2008. V rámci této zprávy je několik prohlášení Evropské komise. Dovolte, abych citovala několik z nich. Na straně číslo jedna. Vidíme, že disciplína, pokud je o vykazování, nebyla úplně uspokojivá, nebo na straně dvě kvalita metodologie, kterou jsme využili, nebo která byla využita, je trochu spochybnitelná. A poslední citát na straně 6. Celkově můžeme říci, že provádění této směrnice by mělo být značným způsobem zlepšeno. Toto je stávající situace. Ráda bych k tomu dodala ještě následující. To znamená to, že by komise nejednala na, nebo se nesnažila o zlepšení situace. Komise přijala různé kroky, pokud jde o správné provádění, správnou transpozici této směrnice do národní legislativy. Evropská komise dokonce přistoupila i k právním krokům na základě analýzy plnění těchto pravidel. Dokonce jsme zahájili 14, 14 těchto řízení. Dva u Evropského soudního dvora, jeden pro neplnění povinnost a jedno pro neplnění povinnosti, jedno řízení. Čili toto je právní akcent. Ovšem samozřejmě jsou zde i různé jiné aktivity, které, ke kterým se eh, komise zavázala, aby zlepšila provádění této směrnice. V této oblasti vidíme dva cíle, pokud jde o tuto směrnici. Jednak je to boj proti, eh, to znamená boj proti odpadům, to znamená snaha o recyklaci a jiný způsob zhodnocování odpadů. Chceme, aby členské státy plnily stanovené cíle. Směrnice požaduje to, aby informace byly odesílány na základě vyplnění povinného vyplnění formulářů. K prvnímu došlo v červnu 2008 za a představovali údaje za rok 2006. 13 členských států na základě těchto informací nesplnilo, nedosáhlo cíle stanovené pro rok 2006. V rámci druhého cvičení, to znamená pro rok 2007, vykazování údajů, tam už jsme viděli zlepšení situace, lepší výkon a zároveň v červnu 2010 budeme připravovat další cvičení, které bude pokrývat údaje za rok 2008. Určité zlepšení zde už vidíme. Ovšem k tomuto zlepšení nedochází, řekněme, na základě nějakého rozumného nebo rozumně očekávaného tempa. Proč došlo k této situaci? to je otázka. My se snažíme dát dohromady všechny údaje, poskytnout odpověď na tuto otázku. Zatím si myslíme, že ty důvody znamenají určitou neschopnost vymáhat, vymáhat dodržování pravidel na, eh, ze strany hospodářských subjektů, to znamená, mm, ať už jsou to pojišťovací společnosti, importéři, exportéři a tak dále. Mnoho hospodářských subjektů, které spadají pod pole působnosti dané směrnice. Další důvody, o kterých hovoří, hovoří členské státy, je nedostatek možnosti likvidace těchto automobilů, prostředků pro likvidaci těchto automobilů. Pravděpodobně eh, jde o konkrétní, samozřejmě, že to záleží na konkrétních eh, okolnostech v jednotlivých členských státech. V rámci hodnocení těchto národních zpráv jsme samozřejmě eh, dospěli k jako určitým závěrům, které nás vedou k přesvědčení, že, ne, že hlavní důvod nemožnosti implementace této směrnice nebo jeden z těch důvodů může být propojený s tou skutečností, že členské státy v současné době využívají různé typy metodologie, pokud jde o plnění cílů stanovených v dané směrnici. Chceme pomoci členským státům v tomto ohledu, chceme si s nimi stanovit společnou metodologii pro výpočet cílu a proto Evropská komise vytvořila pracovní skupinu, které cílem je harmonizace těchto metodologií výpočtu jednotlivých cílů a zároveň připravujeme společné hlavní směry. Je důležité si uvědomit to, že tato pracovní skupina mm, není složena jenom z členů komise a členských států, ale zároveň se zástupců jednotlivých odvětví, to znamená konkrétního odvětví. To je velice důležité, protože tento průmysl je zodpovědný za recyklaci těchto vozidel s ukončenou životností a to na půdě všech členských států. Další záležitost, která je spojená se špatným prováděním této směrnice, je spojená i s nevhodným systémem řízení, které fungují v členských státech prosinci roku 2009 Evropská komise rozeslala členským státům dotazník. Žádali jsme o poskytnutí informací hodnocení těchto systémů řízení u automobilů s končenou životností. To znamená, jednak je to rozsah odpovědnosti producentů, počet automobilů, importovaných, exportovaných. A ve výboru, který se zabýval technickými záležitostmi, na straně jednotlivých členských států jsme hovořili o, o vývozu těchto automobilů z druhé ruky s jednotlivými odborníky z jednotlivých, eh, to znamená ojetých automobilů. Snažili jsme se mm, hovořit s těmito odborníky jednak o počtech těchto aut, o exportu, o zemích, cílových zemích, eh, to vše samozřejmě na dobrovolném základě a očekáváme, že informace nám budou poskytnuty, tak abychom mohli provést další analýzy dané situace. Co bychom mohli udělat dalšího ještě do budoucna? Zatím jsem vám popsala pouze opatření, která už jsme přijali v tomto ohledu. Čili pokud je o budoucnost, jedno z opatření, o kterých se hovoří v současné době v členských státech a i v automobilovém průmyslu, je záležitost z posměnění, posměnění tohoto dotazníku, vykazování, který který by, který by lépe vyhovoval všem těmto znamenané situaci. Jedna ze záležitostí, kterou zvažujeme i v rámci pracovní skupiny, ve které jsou zastoupeny členské státy, je otázka toho, zda bychom neměli zavést určité změny i do výročního vykazování. V případě, že by ty hlavní směry, které připravíme, nebudou dostačující. Na závěr bych vás ráda informovala ještě o jedné věci. Evropská komise zvažuje, a to nejenom s ohledem na tuto konkrétní legislativu, ale pokud jde o celkovou oblast legislativy v oblasti životního prostředí i možnost lepšího monitorování a především inspekce v oblasti odpadu. Už jsme provedli studii dopadu v této oblasti dosažitelnosti, která by se podívala na environmentální i ekonomické výhody, pokud by inspekce a i e, podpora e, byla na lepší úrovni a byla kvalitnější. To znamená, že analýzu provádíme v tomto ohledu. Samozřejmě, jakmile budeme mít další informace, tak vám je předložíme. Pokud jde o Odpověď na vaši otázku, pane Davisi, otázku, kterou podali s vámi i další kolegové. Evropská komise není spokojená, pokud jde o provádění této směrnice. Je zde mnoho záležitostí, které nás ještě čeká, mnoho aktivit, které bychom chtěli pokrýt členskými státy a i s automobilovým průmyslem. Samozřejmě, že se těšíme i na vaše názory, připomínky, spolupráci, tak abychom mohli tyto změny zavést mnohem rychlejším způsobem, než tomu bylo v loňském roce. Děkuji vám. Děkuji. <clears throat> Paní Blanko za komisi, Chris Davis, děkuji, pane předsedo. To je již deset let, kdy vstoupila v platnost tato směrnice a nyní je tedy dobrý okamžik, abychom provedli určitou rekap rekapitulaci, jaká je situace. 25 až 30 milionů eh, vozů se eh, vyřazuje každý eh, rok. To představuje tedy obrovské odpady po celé Evropě. A legislativa má zajistit, aby látky znečišťující životní prostředí se dobře likvidovaly. Máme zde cíle recyklace a já doufám, že to také motivuje výrobce e, ke konstrukci e, vozů, tak aby recyklace byla možná. E, myslím si, že to bylo otevřené posouzení skutečné situaci. Uvědomil jsem si v diskuzi, kterou jsem měl s zástupci komise a se zástupci společnosti, Spojeného království. V prvé řadě, že komise se dívá eh, na eh, míru, eh, do jaké míry se splňuje cíl recyklace my velice závisíme na eh, informacích o skutečném počtu vozidel s ukončenou životností. Co se týče Spojeného království, tak jsem přesvědčen o tom, že máme eh, maximálně eh, informace o 50% všech vozidel. Analýza, kterou dělá komise, je, musí být aktualizována. Eh, proč tomu tak je? V prvé řadě se domnívám, že tu není dostatečná politická vůle, vůle aby se tato legislativa implementovala v některých členských státech. A v některých členských státech se to projevilo tak dobře, jako Švédsko, Nizozemsko eh, nebo Dánsko. Eh, pane předsedo, to je možné, je tedy celá řada členských diktátu, která si vede dobře. Proč tedy nemůžeme být otevřenější? Proč to není na pořadu jednání eh, Rady o životním prostředí, která zasedá dnes, abychom řekli ministrům, podívejte se, tyto země to splňují a tyto ne. Ministři se vrátí do hlavních měst svých zemí a měli by eh, se postarat o realizaci. Takže eh, samozřejmě e, nikdo e, e, není rád, když se dostává do rozpaku, když na něj upozorní kolegové, tak je třeba posílit tuto politickou podporu. Ve Spojeném království je to zvláštní problém a možná se dotýká i dalších členských států. Máme organizaci, která registruje vozidla, je to z Fonzy, mý britští kolegové ji znají velice dobře a splňuje požadavky eh, eh, britského parlamentu a snaží se, aby se tato směrnice dobře implementovala, ale neuvádí konkrétní instrukce. Eh, je to poměrně byrokratická organizace, se kterou jsem se tedy vůbec setkal a e, e, někteří mý britští kolegové stílejí tento názor. Jsou tu některé e, mezery v legislativě Spojeného království, když je vyřazeno vozidlo kvůli ukončené životnosti z registru, tak chceme, aby následovalo fungovala ta recyklace, ale tady je určitá mezera v legislativě ve Spojeném království. Toto vozidlo eh, eh, není v stejný okamžik vyřazeno z registru. Jsou to eh, tisíce vozidel. Jsou dány do šrotu a ještě nebyly vyřazeny z registru to se opravdu děje. Možná, že některá vozidla se přepravují do východní Evropy. Eh, kdo eh, tedy za to může, nebo některá se zase vracejí na silnice eh, a některá jsou opravdu zlikvidována, ale ještě nebyla vyřazena z registru. Nemáme tedy přesná data. Kdybych se mohl obrátit na komisi, aby zahájila řízení k porušování legislativy v mé země, tak by řekli, že tady není ni eh, eh, nic eh, s prováděním této směrnice, co se týče vyřazování z registru. Tady je nedostatek politické vůle a to je třeba napravit, ale rád bych věděl, e, zda ve Spojeném království a v některých dalších zemích e, se počítá s přepracovanou legislativou nebo e, vytvoříte hlavní směry, abychom zaplnili tuto mezeru v legislativě. Snad bych jste nám to tedy mohli sdělit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Davisovi a děkuji také zástupcům komise. Já si myslím, že jistě existují nějaké důvody pro takovou žádost, něco, jak, něco podobného jako například s odpady, s elektronickými odpady. To je něco, co se podobá hodně eh, znovu zhodnocení zdrojů. Eh, není to, je takový, není to jednoduchý ekologický problém. Já si myslím, že by bylo velmi důležité, kdybychom, nebo abychom měli směrnici, ve které by byla jasně dána zodpovědnost automobilovému průmyslu. A já teď jen myslím o přehnané nebo nadměrné kapacitě automobilového průmyslu. Já si myslím, že právě tyto továrny by se mohly například věnovat uh, adekvátnímu odstraňování vyřazených automobilů, tak, aby recyklace takový, takovéhoto odpadu byla daleko efektivnější, aby se recyklovaly eh, nejen oddělené prvky, ale také eh, separátně různé druhy materiálu. Takže já si myslím, že bychom jistě mohli vyžadovat tady nějakou změnu. Děkuji, já bych také rád poděkoval komisi za velmi otevřené odpovědi. Jistě půjde hlavně o praktické problémy, které budeme mít s implementací této směrnice. Určitě, že na začátku, je jasné, že na začátku byl dobrý úmysl, ale jistě, že se v té praxi setkáme se spoustou problémů a my musíme zajistit, aby to v praxi opravdu fungovalo. My eh, samozřejmě vždy chceme dělat ty věci dobře, ale vždycky ta druhá otázka po tom dobrému úmyslu je, jak to ale opravdu eh, zrealizovat. A eh, když tedy hovoříme o této směrnici a pozměňovacích eh, návrzích, tak musíme pořád myslet na tu praxi, protože existují opravdu, existuje celá řada problémů a když jenom se podíváte na směrnici z roku 2000, tak ta implementace funguje spíše hůře než eh, dobře. Proto se musíme snažit opravdu, eh, musíme se snažit využít všechny možnosti, které máme. Musíme eh, spolupracovat také s automobilovým průmyslem, tak abychom využili všechen možný potenciál. A proto bych rád poprosil zástupkyni komise, aby nám řekla něco k tomu, jak, jak se staví komise k tomu, jak by nejlépe měly být zhodnocena, jak by měla být nejlépe zhodnocena zešrotovaná auta jak by tedy to odstraňování mělo vypadat, zdali se to bude celé šrotovat, anebo se budou odděleně zhodnocovat eh, různé materiály nebo různé části auta. Eh, my opravdu potřebujeme vědět, jak to bude přesně vypadat v praxi, tak abychom mohli poté důvěřovat také opravdové implementaci. Nemůžeme to všechno nechat na členských státech, protože to by asi nevedlo k tomu kýženému cíli. Děkuji bardzo především koledze Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala především panu Davisovi za položení této otázky, protože problém, o kterém dneska hovoříme, není novým problémem. Nejde o záležitost, která by pouze nyní vyvstala. Pokud jsem to správně pochopila, potřebujeme informace ohledně uplatňování této směrnice v roce 2005 až 2008, to znamená v minulosti. V současné době v roce 2010 bychom mohli provést určitou diagnózu, to znamená, jak to vypadá s uplatňováním této směrnice a kde jsou problémy. To, co nám řekla komise, jasně poukazuje na problematiku provádění směrnice na území členských států. Paní ředitelka se zmínila o tom, že téměř 50 členských států zatím tuto evropskou legislativu netransponovalo řádným způsobem. Proto se domnívám, že bychom měli požadovat určitou disciplínu na straně zemí, které zatím tuto směrnici neprovedly řádným způsobem. Zároveň si myslím, že je smutné to, že zde není dostatečná vůle v oblasti provádění této směrnice na straně členských států. To znamená, že některé hospodářské subjekty pravděpodobně nechtějí přistoupit k provádění této směrnice. Možná jsou zde ještě jiné překážky, které brání řádnému provádění. Z toho důvodu si myslím, že bychom se měli podívat na směrnici se snahou definovat, eh, určit všechna tato místa, kde bychom mohli poskytovat služby spojené s, s likvidací vozidel z ukončeného životností. Podobně jako pan Davis se domnívám, že bychom měli mít k dispozici více informací o tom, kde jsou problémy, a jak je řešit. Poté můžeme na straně našich členských států dokonce uplatnit určitý tlak na naši vládu v případě, že zjistíme, že směrnice nebyla provedena řádným způsobem. Když jsem v minulosti byla poslankyní našeho polského parlamentu, rovněž jsem se podílela na uplatňování této směrnice a vždycky jsme se snažili o řádné provádění této směrnice. Ovšem, jakmile nám Evropská komise jasně řekne, že jsou členské země, ve kterých tato směrnice ještě nebyla provedena, ráda bych se zeptala na to, které jsou to členské státy. Poté bychom mohli transferovat tu informaci na národní úrovni. Děkujeme. Ještě nějaké otázky? Pokud tomu tak není, poprosíme komisi. Zdá se, že už nikdo žádné otázky nemá. Paní ředitelko Blanko, máte opět slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem opravdu velice pozorně naslouchala všem poznámkám ze strany poslanců a poslankyň Evropského parlamentu. Ráda bych vám řekla, že samozřejmě mm, na základě toho to všechno zohledníme i v naší práci, v naší zprávě. My se snažíme a vždycky jsme se opravdu snažili o zlepšení této směrnice, její provádění a to za pomoci členských států i automobilového odvětví. Je pravda, že situace ještě není úplně uspokojivá, ovšem ráda bych zúraznila to, že se zlepšuje postupně v průběhu let. My jsme si zvolili tuto cestu spolupráce ve snaze zlepšit provádění této směrnice, to znamená i snaha poskytovat určité hlavní směry, poradenství a tak dále. Já už jsem se o tom zmínila v úvodním ustanovení. Snažíme se o vytvoření dokumentu, který by představil ty hlavní směry, které schválí Rada Evropský parlament. Jde o komitologický postup s přeskumem na straně Evropského parlamentu a poté skutečně doufáme, že z toho vznikne výborný, užitečný dokument. Bude to jednak ehm, směrnice, která se dotýká vývozu těchto automobilů a pokud ehm, dojde ke schválení, schválení této směrnice, znamená to, že vývoz těchto, těchto eh, automobilů bude spadat pod eh, legislativu, která se dotýká odpadů. To znamená, že se bude dotýkat eh, této oblasti veškerá legislativa, která pokrývá ostatní oblasti odpad, odpadů. To si myslím, že je velice dobrý krok vpřed. Další záležitost, která se zazněla, radikálnější akce, radikálnější přístup nebo změna celé směrnice. je ponecháno na členských státech, jakým způsobem budou implementovat tuto směrnici. My jsme vydali pouze určité hlavní směry. V některých členských státech musí obdržet ten certifikát, osvědčení o likvidaci vozidla a ukázat ho úřadům, pokud budou chtít opravdu už přestat platit daně mm, za toto vozidlo, pokud budou chtít, aby došlo k jeho odstranění z registra a tak dále. Tímto způsobem to opravdu funguje, protože pokud nemáte takové osvědčení k dispozici, že opravdu došlo k likvidaci vašeho vozidla, to znamená, které vám vydá autorizovaný úřad, tak v tom případě prostě budete muset nadále platit daně. Podobný systém bychom mohli realizovat i v jiných členských státech. Ovšem, není tomu tak. Proto si myslím, že bychom se měli snažit, a my budeme k dispozici to informace v černu roku 2010, podívat se na to, zda došlo k zlepšení v oblasti provádění této směrnice. Nebude-li tomu tak, bude muset pravděpodobně přistoupit k jiným možnostem, zhodnocení jiných možností, které by mohly zahrnovat i možnost přepracování této směrnice nebo řekněme nějaké upřesnění jednotlivých ustanovení, zpřísnění ustanovení, které se dotýkají požadavků na straně členských států. To bude předmětem hloubkové analýzy, hloubkové hodnocení a já bych vám poté, jakmile budeme k dispozici, to údaje vám je předložila. Děkuji, děkuji, pane Davisi ještě. Ano, rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval komisi za jejich odpověď. Říkáte, že se podíváte na tyto údaje v červnu a pokud nejdojde k nějakému zásadnímu zlepšení, takže budete zvažovat nějaké radikální možnosti, řekněme přepracování směrnice, o kterém jsme se zmínili. Samozřejmě, že komise má právo iniciativy, všem já doufám, že všichni se mnou souhlasíte s tím, že bychom se měli později v letošním roce opět věnovat této záležitosti poté, jakmile budeme vidět, jakému hodnocení komise dospěla. Samozřejmě to si poznamenáme a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je záležitost kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biomasu. Je to ústní otázka k ústnímu zodpovězení, kterou předložím pan Eckhout, paní Lepáš, pan Arsenis, paní De Lange a pan G. Brandy. Rád bych poprosil pana Eckhouta, zda předtím, než dáme slovo komisi, by se chtěl k tomu vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že otázky jsou zcela jasné. Jistě chtěl bych zdůraznit, že od té doby, co jsme předložili otázku, došlo k určitým změnám. Například u té třetí otázky, když jsme se zeptali, jaký je e, postoj ke kritériím udržitelnosti e, při využití biomasy. E, můžeme jít, prosím, do, hlouběji do tématu. Proč jste se nerozhodli zavést závazná kritéria využití biomasy? Domnívám se, že otázka trvalé udržitelnosti u biopaliv a biomasy jsou důležité a e, chtěl bych říci, máme teď nový parlament, e, novou komisi, nové komisaře, takže je na čase e, učinit nový začátek u této rozhodující otázky. Prosím, Eh, dejte nám krátkou odpověď na ty tři otázky. Za prvé hovoříme o implementaci kritériích udržitelnosti a to zejména o eh, definici eh, souvisle zalesněných oblastí protože dochází k odlesňování, dále plantáže palmy olejové, což nepokládáme za udržitelné. Za druhé přímé eh, eh, změny ve využití ploch. Eh, Tady se objevují obrovské dopady odpady v důsledku využívání biopaliv. A třetí otázka, když hovoříme o kritériích eh, udržitelnosti, proč tedy nepoužijeme závazná kritéria eh, ohledně využití eh, biomasy. Ptají se na to zástupci průmyslu a různých členských států. Děkuji. Dám slovo komisi za navrhuji, aby pan Babázov za DG Energy Energy Energie se eh, ujal eh, slova jako první. Děkuji, pane předsedo. Pokusíme se odpovědět na ty tři otázky, které jste položili. První otázka se týká kritérií udržitelnosti pro eh, biopaliva, biomasu. Vážený poslanec, který položil tuto otázku, se zaměřil na jedno kritérium udržitelnosti pro biopaliva a kapaliny. Chtěl bych zdůraznit, že systém udržitelnosti je třeba eh, vidět jako celek biopaliva a eh, biokapaliny kapaliny musí splňovat všechna eh, kritéria, aby se kvalifikovali, Co se týče skleníkových plynů, země, eh, kde se ukládá uhlík, eh, musí být podrobně otázce, zda můžeme použít tento typ Eh, pozemků. Když se podíváme na všechno tato kritéria, tak komise nevidí, jak konverze tropických pralesů eh, na plantáže palmy olejové může vyhovovat takovýmto kritériím. Co se týče druhé otázky, která se eh, vztahuje k k nepřímému využití Eh, nyní pracujeme na modelování a na analýzách Pracujeme tedy na dvou eh, typech modelů a analýz. Eh, snažíme se vytvořit vyvážený eh, model na základě využití počítačů a také částečně rovnovážný model. A pracujeme na porovnání různých způsobů modelování a také pracujeme na eh, určitých přehledech. Přesto vám musím říci, že ve většině eh, těchto aktivit jsme eh, uznali, že je zapotřebí ještě učinit další aktivity, abychom se mohli obrátit na politiky. Chtěl bych předložit návrh k prosinci 2010. Doufám, že se nám podaří ukončit přípravné práce k tomuto datu. Co se týče vaší poslední otázky, která se vztahuje eh, k udržitelnosti eh, v otázce biomasy, jak jste ji sám položil v mezidobí komise, vydala vlastní stanovisko. Vyžádalo si trochu více času, protože komise eh, se rozhodla počkat na působení, vytvoření a působení nové komise. Tedy toto stanovisko neměla přijímat stará komise a bezprostředně poté, co byla ustanovena nová komise 25. února, komise vydala toto stanovisko. Tato zpráva, jak již bylo zdůrazněno, nedoporučuje právně eh, závazná kritéria nebo systém kritérií udržitelnosti pro celou EU. Obsahuje pouze doporučení, která kritéria udržitelnosti by se měla používat v těch členských zemích, eh, které chtějí zavést systém kritérií udržitelnosti eh, na národní úrovni na základě, vzniklo to na základě stanovisek expertů a byl také provedeno posouzení dopadů eh, na základě tří externích studií. Dovolte abych vás seznámil s eh, některými detaily eh, veřejných konzultací. Obdrželi jsme 252 odpovědi a Eh, týmy zkoumaly vhodnost a eh, seznam udržitelnosti biomasy. To eh, nebyla první otázka, kterou se zabýval první tým a také o účinnosti přeměny a potom jsme měli také řízení udržitelnosti souhrn těchto veřejných konzultací eh, je uveden na webové stránce komise. Co se týče přípravy, komise tedy důkladně posoudila eh, obce politiky a vyváženost eh, mezi zatížení tisíc výrobců biomasy a zajištění, které eh, můžeme zajistit eh, těmito eh, kritérií udržitelnosti. Domníváme se, že doporučení pro členské státy, které si přejí zavést kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biomasu, vycházejí z dostatečné vyváženosti. Ne proto, že biomasa je jedním z nejdůležitějších zdrojů, abychom dosáhli cílů Eh, výroby energie z obnovitelných zdrojů. A znovu tedy posoudíme dopady těchto doporučení a pokud to bude zapotřebí, zvolíme eh, jiné eh, varianty. Děkuji. Pokud je o DG pro klimatické záležitosti. Máme zde ještě dalšího kolegu. Chcete k tomu něco dodat? Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. Velice stručně, pokud jde o odpověď na všechny tyto otázky. Rád bych řekl to, že Mm, mezi našimi dvěma odděleními probíhají velice úzké kontakty, bereme to vážně, jednak jsou to diskuze, občas teda to probíhají bez diskusí, prostě práce pokračuje v této oblasti, rád bych pouze podpořil všechno to, co řekl kolega Paláci v tomto ohledu. No, ano, občas za přítomnosti rozsáhlejší diskuzi, poté méně diskuzi, podobně to probíhá u nás, to se nám líbilo. Pane Prody, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegům, všem kolegům, kteří předložili tuto otázku Evropské komisi. Domnívám se, že v této oblasti jde spíše o obecné záležitosti, obecné záležitosti spojené s kompatibilitou. Zároveň jde o možná určitou konkurenci, pokud jde o využívání orné půdy, využívání pro různé účely. Nejde pouze o biomasu. Jak víme, dochází k určitému tlaku na změnu využívání půdy v oblasti zemědělství, řekněme, produkce elektřiny za pomoci fotovoltaiky a tak dále. To jsou všechno věci, na které nesmíme zapomínat. Proto bychom měli co možná nejdříve zahájit diskuzi. Zahájit diskuzi, která by se zabývala touto soutěží v oblasti využití zemědělské půdy. Budeme ji využívat pro energetické účely nebo, potra- ne, nebo pro produkci potravin. To je zásadní bod, je to nesmírně citlivá otázka. Myslím si, a v tom se asi všichni shodneme, že první priorita půdy by měla být pro produkci potravin. Proto bychom se měli snažit porozumět této problematice. Osobně se domnívám, že bychom měli začít využívat veškeré zdroje, ať už jde o zemědělské zdroje nebo oblasti lesního hospodářství pro otázky produkci, nebo energetickou produkci, pokud budeme mít k dispozici mm, vhodné technické prostředky, ovšem nesmíme zapomínat ani na to, že to je pouze jedna oblast. To znamená, pokud jde o e, energetickou produkci v Itálii například 3 veškeré naší půdy je kontaminováno. A možná právě tuto půdu bychom mohli využít pro tyto účely. Řekněme asi 10 tisíc e, čtverečních kilometrů půdy, které bychom mohli využít pro tyto experimentální účely. Řekněme, že bychom nejprve rehabilitovali tuto půdu a poté bychom se snažili na ní pěstovat energetické plodiny. Myslím si zároveň, že je velice důležité, abychom abychom se neuspěchali a abychom se podívali na všechny možnosti kompatibility a všechny možnosti změny využití zemědělské půdy na pěstování energetických plodin, nejenom biomasy. Děkuji. Děkujeme, pan Sremopulos. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád upozornila na následující věc. 25 nevládních organizací minulý týden napsalo příslušným komisařům dopis, který se týká praktického provádění nebo implementace evropských kritérií v souvislosti s environmentální kompatibilitou biopaliv. A já bych rád vás všechny poprosil, abychom se Mm, pobavili o tom, jakým způsobem se bude vybírat plocha, na které budou pěstována paliva a jakým způsobem budou přispívat biopaliva ke znečišťování eh, životního prostředí a hlavně vzduchu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat komisi za odpovědi, ale na druhé straně musím říct, že komise má někdy schopnost používat velmi mnoho slov, aniž by nám řekla příliš mnoho nového. Vlastně mám jenom jednu otázku. Zástupce komise řekl, že v normálním případě tu nebudou žádné eh, plantáže palmy olejové, k, k, splňující kritéria udržitelnosti na místě, kde byl les. Co znamená v normálním případě? Znamená, že to vylučuje, že jakákoliv plantáž olejové palmy, kde dříve byl eh, eh, les, splňuje toto kritéria, nebo tu jsou ještě určité mezírky nějaké možnosti. Na adresu komise bych chtěla říci, že veřejnost má velký zájem o tuto otázku. Když se podíváme na tiskové zprávy, e, reakce na e, zprávu komise, a e, já mám k dispozici pouze to, co je zde, ale upřímně řečeno i experti jsou zmateni tím, čeho chce komise dosáhnout. E, domnívají se, že to není zcela jasný návrh. Já tu mám návrh, aby, jak komise říká, že když dojde k převedení tedy lesa na tu e, palmovou plantáže, že nedochází k k splňování kritérií udržitelnosti, ale když tedy komise tvrdí, že stávající plantáže eh, olejové palmy eh, budou tedy eh, dále pokračovat a nebudou se povolovat nové plantáže. Můžete to vysvětlit a pokud Eh, bude, kdy bude vydána tato zpráva a co se stane tedy po vydání této zprávy komise, pan Aikaut. Eh, děkuji komisi za první odpověď a souhlasím s některými z mých kolegů, že ty odpovědi doposud nebyly zrovna jasné. Když se podíváme na ty tři otázky za prvé, eh, definice plantáží eh, palmy olejné, proč jsme nerespektovali definici lesnictví organizace v FAO, eh, pro eh, zemědělské výrobní systémy. Na to se nemůžeme dívat jako na lesnictví, tady je tedy více kritérií v dokumentu, ale opět, když hovoříme o eh, nízkých kritériích, tak tu může být eh, možnost převodu z lesnictví na plantáže a přesto to bude udržitelné Tady není žádný e, důvod, e, proč tedy tato změna bude platit jako udržitelná. E, potom otázka, proč to necháváte otevřené, proč nerespektujete definici FAO. Tady potřebujeme vysvětlení. A druhá otázka, nepřímé změny ve využití půdy jsem si e, vědom, že existují tyto modely, ale já se obávám, že když se řekne, že věda a tyto modely nejsou ještě zcela jasné, jistě, model je pravidla určité zjednodušení, dokonce v prosinci 2009 e, nebudou e, modely to moci pokrývat. Věda tedy nepostačuje, ale zatím žádný z těchto modelů neprokazuje, že tu nejsou přímé změny ve využití půdy. E, já bych tedy e, si přál jasnější odpovědi, jak e, jaké faktory ILUK, těch nepřímých změn ve využití půdy budou uvažovány. A ještě za třetí současná eh, komunikace eh, usiluje o vyváženost a pokud tu jsou nějaké problémy, eh, které by se mohly stát závaznými. Jistě, já jednám se zástupci podniků, průmyslových podniků a ty si již stěžují, že je tady eh, značný eh, zmatek, pokud eh, to není závazné na evropské úrovni. Proč tedy čekáme, když víme, že různé země budou mít tedy různá kritéria u pevné biomasy a potom budeme mít jiná kritéria udržitelnosti u kapalných produktů. Takže uvítal bych toto vysvětlení. Děkuji. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Ne, dobře. E, dávám tedy slovo e, zástupci komise. Velice vám děkuji. V prvé řádě bych rád zopakoval, co komise dělá. Snaží se a to všechny služby se snaží e, e, vypracovat sdělení k právním textům, e, které vypracovala spolu s Radou a s Evropským parlamentem, takže nemůžete očekávat od komise v tomto sdělení nic nového, co by se odchýlilo od právně závazného textu, který byl schválen. To znamená, že musíme interpretovat něco, co je již pevnou součástí legislativy Evropské unie a náš manévrovací prostor je proto omezen. Chtěl bych zopakovat, že e, služby komise zahájily tuto činnost, ale e, ještě ne kolegium, je to tedy předběžná práce, e, kterou musí tedy naše orgány podpořit. A proč toto sdělení? je to na základě hlavních směrů průmyslových kruhů, ohledně implementace eh, směrnice a nemohou samozřejmě nikterak změnit právní předpisy eh, té směrnice, protože pouze Evropský soudní dvůr eh, je jediným orgánem, který to může interpretovat. Dovolte, abych se vrátil k specifickým otázkám. Souhlasím s panem Prody, když hovoří o tom, že musíme hlouběji řešit otázku vztahů mezi potravinami a ostatními plodinami. V směrnici samotné máme jež určitý bonus pro takzvanou druhou e, generaci biopaliv, která se vyrábí z celulózy. Je to takový eh, řetěz celulózy, kdy se využívají eh, zbytky lesnického průmyslu a z dalších průmyslových činností. Eh, využívají se tyto technologie. A aby to tedy nemělo dopady na potravinářský průmysl. Takže tady jsou již eh, právní záměry eh, v legislativě, abychom eh, vyhověli těmto obavám. A potom ještě další bonus. Pokud plodiny, z níž se vyrábějí biopaliva, se pěstují na půdě, která byla kontaminována, to znamená, že eh, to eh, opravdu odpovídá těm vašim pochybnostem. Co se týče budoucnosti, zajímá vás náš výklad těch plantáží palmy olejové. Platné pravidlo, které je obsaženo v textu, Eh, se eh, týká souvisle zalesněných eh, oblastí, což se přímo nerovná lesním plochám, jak to naleznete v pokynech a úsilím komise, které pokračuje, je vysvětlit, jak to můžeme interpretovat, ať se to týká toho výkladu, že eh, eh, plantáž eh, palmy olejové je taková zlesněná plocha. No, ve většině případech ta vyváženost skleníkových plynů, což je požadavkem při implementaci kritérií udržitelnosti, toto kritérium nebude eh, splněno, když dojde ke změně půdy na plantáž palmy olejové. Když to tedy takto chápeme, tak to nevyhovuje požadavkům směrnice. Nebude to povoleno, ale opakuji, že to je ještě předmětem zkoumání. Co se týče biomasy, jsme si vědomi postoje průmyslu a také jsme si vědomi pochybností, které vyjádřili četné členské země. Přesto eh, to musíme hodnotit opatrně, protože eh, tady je situace odlišná oproti eh, biokapalinám. Tady je mnohem větší cirkulace produktů co se týče dovozu, vývozu, co se týče obchodní výměny v zemích Evropské unie dovoz biomasu byl doposud poměrně omezen, pohyboval se kolem 5%, protože většina biomasy se v zemích EU vyrábí podle předpisů Evropské unie, e, které dostatečně e, chrání udržitelnost produkce biomasy, jak se domníváme. Proto bychom zde nechtěli eh, klást příliš velkou zátěž na evropské producenty eh, ve smyslu eh, nahlašování informací a podobně. Stávající legislativa je již dost dobře implementována a tady e, není zapotřebí e, přistoupit k dalším legislativním aktivitám. To je takový opatrný přístup. Dále bych e, dal slovo svému kolegovi, aby informoval o činnosti, kterou jsme do posud učinili. Děkuji za slovo. Ano, my si vážíme zájmu, který jste projevili, pokud jde o analytickou práci, různou modelaci, kterou provádíme my na straně komise v tomto velice složitém tématu. O co se snažíme? Evropská komise se snaží pochopit rozsah celé záležitosti, celého tohoto fenoménu. Jde o veliký, zásadní problém, malý problém a tak dále. Jakmile si stanovíme tento rozsah, můžeme se podívat na potřebná, potenciálně potřebná regulační opatření. V rámci různých modelovacích cvičení, o kterých se pan kolega Baba zmínil, je právě Cílem těchto cvičení je právě pochopení rozsahu celé problematiky. Zmínili jsme se o různých typech aktivit, které probíhají. Ani jedna z těchto aktivit zatím ještě nebyla dostatečným způsobem zkompletována, aby nám mohla poskytnout nějaké hlavní směry pro politiky v těchto oblastech. Proto se komise snaží zapojit i veřejnost do různých konzultací, jakmile si budeme jistí, že k tomu nazrál čas. Pravděpodobně zatím ještě nemůžeme zacházet do nějakých dalších podrobností, detailů ohledně různých modelovacích cvičení. Jak už jsem se o tom zmínil, je to nesmírně složitá záležitost. Ty výsledky, které zatím máme k dispozici, nám přinesly mnoho variabilních údajů, různé hodnoty a proto si myslím, že by nějaké podrobnosti spíše celou záležitost by mohly zkomplikovat eh, a ne objasnit. Je, toto je naše stanovisko za stranu komise. Myslím si, že k tomu už jsme vyčerpali vše. Mohli bychom vám poskytnout ještě nějaké záležitosti, pokud jde o mm, tu palmu olejnou, nebo řekněme alespoň nějaká čísla, kolik se využívá pro produkci biopaliv. To jsou ale čísla, které považujeme za zajímavé, to je pravda, protože vlastně zjišťujeme, že pouze omezená část eh, této produkce se využívá pro produkci biopaliv a myslím si, že ovšem určitá obava, pokud jde o nahrazování tropických pralesů těmito lesy je na místě, ovšem nepřichází to z oblasti energetiky, tyto požadavky spíše z ostatních sektorů. Čísla bych vám mohl poskytnout, budete-li si to přát, ovšem to by bylo za naši stranu všechno. Pan předseda? Chce se pan Owen k tomu ještě? Tak pan Eichan, máte slovo. Thank you. Děkuji. Děkuji ještě jednou i za všechny odpovědi a z mé strany pouze kratička další poznámka. Z odpovědí je jasné, že pokud jde o nějakou definici, mm, v oblasti toho, eh, té palmy olejné, to je velice důležité, ovšem zatím to ještě nebylo, nebylo všechno dostateč, dostatečně nadefinováno, proto si myslím, že by bylo dobré v určitém konkrétním okamžiku tyto definice mít kvalitní. Právě proto bychom měli diskusi otevřít z tohoto hlediska, protože víme, že tento olej se využívá i v jiných oblastech, to samozřejmě víme, ovšem právě proto bychom v rámci definování těchto plantáží měli být velice striktní, jakmile budeme totiž hovořit o dalších politikách v této oblasti. Už nebudeme hovořit pouze o tomto oleji, ale o jiných oblastech biopaliv. Právě proto si myslím, že je velice důležité, abychom tyto definice měli měli k dispozici. Tato oblast by mohla být velice, velice jinak nebezpečná, znamená různá rizika. Skutečně by opravdu nemělo jít o této zalasněné oblasti nebo jejich náhradu těmito plantážemi. To by bylo velice nebezpečné. Pokud jde o veřejné diskuze v oblasti iluku, tam si myslím, že jsme jasně poukázali na to, že chceme být zapojeni do veřejných diskuzí a konzultací. Jsem rád, že Komise uznává to, že je zde mnoho variabilních údajů v oblasti iluku, ovšem, že určitý dopad v této oblasti opravdu je. To znamená, pokud jde o nepřímé změny ve využívání půdy. Proto se těším na všechny konzultace v této oblasti a na východiska pro problematiku iluku. Tím bych ukončil můj příspěvek pro tuto oblast. Pan Ževandy? Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka ještě k tomu prvním kolu. Já jsem se snažil nalézt odpověď na tuto otázku, ovšem nepovedlo se mi to. Myslíte si, že tento olej, palmový olej z těchto plantáží, které kdysi byly lesy, že, že, by to, že by i tento olej spadal pod kritéria udržitelnosti, to si myslím, že je velice jasná a pochopitelná otázka. Poprosíme o odpověď komisi. Děkuji. <laughs> Jistě asi chcete slyšet ano nebo ne na vaši otázku. Ovšem, ti z vás, kteří měli možnost se podívat na ten program udržitelnosti v rámci směrnice o obnovitelných zdrojích, vědí, že jde o komplikovanou záležitost. Jsou zde tři důležitá kritéria. Jednak je to biodiverzita, která vylučuje to, aby určitý typ půdy byl využit pro biopaliva. To znamená, to skutečně tam jsou konkrétní omezení. V mnohých případech by teda se z toho musela vyjmout například i možnost pěstování takových plodin na zalesněných oblastech nebo tropický, v oblasti tropických lesů a tak dále. Dále je to výpočet, který se dotýká, eh, dotýká eh, metodologii pro, pro výpočet skleníkových plynů. Ano, ovšem, zde se musíme zabývat konkrétními případy, pokud jde o aplikaci těchto kritérií. Například kritéria, která se dotýkají uhlíkových zásob. Směrnice v tomto smyslu mluví velice jasně. Hovoří jednak o těch eh, zalesněných, eh, souvisle zalesněných oblastech, právě o to se snažíme, i když z tohoto hlediska potom ta odpověď ano nebo ne není možná, nebo, nebo není možná úplně takhle jasně si ano, povoleno, nepovoleno a tak dále, nebo vím mu to, nevím mu to z této, z této definice. Ovšem, pokud jde o energetické využití, to znamená, zda můžeme využívat tato biopaliva pro energetické účely a zda bychom to mohli využít v rámci cílů Evropské unie v této oblasti, to je otázka. U většiny produkce tohoto oleje nejsou využívána žádná kritéria udržitelnosti a to si myslím, že je něco, na co nesmíme v diskuzích podobného typu zapomínat. Děkujeme, říká pan předseda. Jistě, je to záležitost, které se v budoucnu ještě budeme věnovat. Ovšem, nyní nás čeká další bod na našem dnešním programu, a to jsou lidská práva, sociální a environmentální standardy v mezinárodních dohodách. Spravodajkou zpravodajem je pan Tomas Ulmer, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, díky. Jde mi tady o to, abychom vytvořili stanovisko v souvislosti s implementací pro sociální a environmentální standardy v mezinárodních dohodách o obchodu. Už to máme v Lisabonské smlouvě a proto potřebujeme také více vlivu v této oblasti. Já si myslím, že samozřejmě mus, já bych chtěl říct, že potřebujeme opatření, která by byla zapracována do textu a zároveň eh, zajistila dodržování sociálních a environmentálních standardů, stejně tak jako ochrany zdraví. Myslím si, že potřebujeme také eh, nějakou kontrolní instituci, i když už v tuto, v tuto chvíli eh, mohu říct, že eh, nechceme eh, harmonizaci v souvislosti se sociálními a zdravotní nechceme harmonizaci v souvislosti se sociálními a zdravotními standardy. Myslím si také, že potřebujeme dobré instrumenty tak, abychom mohli společně věci měnit. Potřebujeme také speciální standardy pro transformující se země. Myslím si, že také v rámci vyjednávání s VHO a v rámci ekonomické krize e, jsme v situaci, kdy máme možnost vyjednávat zcela nové podmínky tak, aby byla dodržována kritéria ochrany životního životního prostředí a sociálních a zdravotních standardů. Co je pro mě také velmi důležité, je obrátit se na komisi a zajistit eh, přítomnost nezávislého pozorovatele, který se eh, bude účastnit těch nejdůležitějších jednání v rámci eh, VHO, pardon, VTO a to je něco, co potřebujeme, co je také stanovené v Lisabonské smlouvě a doufám, že to tedy všechno bude implementováno tak, jak bylo stanoveno a děkuji za vaše pozměňovací návrhy. Slovo má teď pan Prody jako stínový zpravodaj. Děkuji, pane kolego, za to, že jste zmínil všechny tyto otázky. Já si myslím, že je to velmi důležité, hlavně co se týče evropského systému výměny emis, emisních povolenek. Podle mého názoru tento systém musí být v takovém stavu, nebo musí docílit toho, abychom se znovu zamysleli nad tím, kdo ponese eh, zodpovědnost. S Světová obchodní organizace, stejně tak jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka, to jsou všechno eh, organizace, které jsou zcela na sobě nezávislé. A já si myslím, že nemůžeme eh, se snažit tady o nějaký nekoordinovaný postup, protože pokud bychom chtěli jednat nekoordinovaně a takovým způsobem kontrolovat eh, výměnu emisních povolenek, tak si myslím, že je to zbytečné. Potřebujeme organizace, které budou mít eh, právo eh, uvalit sankce v případě porušení pravidel, protože je jasné, že potřebujeme nějaký systém sankcí, jako například musíme kontrolovat přeshraniční poplatky a e, sankce pro státy, které neakceptují a nezohledňují stanovené podmínky. Proto Eh, potřebujeme, aby takové eh, světové organizace, jako je třeba Mezinárodní měnový fond nebo Světová obchodní organizace, vytvořily systém sankcí. A já si myslím, že teď jsme v situaci, která nám nabízí možnosti, které nemůžeme ztratit. Musíme jednat koordinovaně, protože pokud nebudeme jednat koordinovaně, tak nebudeme schopni řídit a spravovat naší vzájemnou závislost v souvislosti s kontrolou uhlíkových emisí. Musíme si uvědomovat, že celá tato otázka vyžaduje naší koordinovanou spolupráci, protože jinak nedosáhneme kýžených cílů. Co potřebujeme, je to, aby opravdu postupovali systematicky. A všechny tyto světové organizace musí postupovat koordinovaně tak, aby dosáhly společné kontroly a naším cílem by mělo být dosáhnout nějakého mezinárodního způsobu řízení. Pan Stas? Pan Vandal. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan kolega Ulmr předložil několik velmi zajímavých návrhů a mě velmi zajímá, jak na to bude reagovat Evropská komise. Já bych se rád zmínil o některých jeho návrzích. A také bych ho poprosil o e, některá vysvětlení bod 4, tady hovoříme o tom, že nebude akceptována harmonizace sociálních a zdravotních eh, standardů. Já bych to chtěl trošičku vysvětlit. Eh, tento zápor nebo ten odpor k této harmonizaci je myšlen na úrovni Evropské unie nebo na světové úrovni, nebo jak to vidíte dále. Bod číslo 6. Eh, ty různé eh, návrhy, například eh, preferenční podmínky pro transformující se země. Eh, já bych velmi rád věděl, jaké preference máte na mysli a zdali tím máte na mysli opravdu všechny transformující se země, eh, protože už je ta definice těch transformujících zemí eh, je dosti pochybná. Myslím si, že v překladu eh, to nevždy pokrývá ty stejné země. Dále, co se týče devítky pravidelných kontrol, tak to si myslím, že je velmi důležité, ale myslím si, že stejně důležité je, aby se dodržovalo a kontrolovalo eh, dodržování, ale ne pouze dodržování, ale také, aby, bych, abychom eh, mohli eh, případné nedodržení nějakým způsobem sankcionovat nebo nějakým způsobem na to reagovat. Já bych rád věděl, zdali to eh, zpravodaj také myslel. Já bych to chtěl pouze osvětlit. To znamená, že potřebujeme opravdu odpovědi na tyto otázky a také konkrétní opatření. Pan Šermandy? Děkuji. paní zpravodajka Pavanová tu zde bohužel nemůže být a proto mě prosila, abych ho hovořil jejím jménem. Já bych rád poděkoval zpravodaji za jeho návrh zprávy, který z velké části podporujeme. Já bych se chtěl zeptat, Eh, mm, k čemu tady máme VTO. VTO by měla podporovat a zvětšovat prosperitu, prosperitu obchodu, prosperitu ekonomickou, ale zároveň také eh, prosperitu životního prostředí. Eh, my, liberálové, jsme přesvědčení, že dobrá obchodní politika musí podporovat také zlepšení situace životního prostředí, ale to musí také VTO VTO ve svých politikách eh, zohlednit. Eh, klimatická opatření musí být prováděna v souladu se všemi obchodními politikami. A to si myslím, že bychom měli VTO e ještě jednou velmi jasně zdůraznit. Co se týče tedy Eh, všech environmentálních aspektů, tak to už jsou, myslím, legitimní aspekty, které musí být zohledněny ve vypracovávání mezinárodních politik. Eh, Děkuji, než dám slovo zpravodaji, tak potom pane Sanchez za DG Trade se k tomu vyjádří. Je to tak? Ano, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě jsme se podívali na návrh stanoviska a <clears throat> myslím, že mohu říci, že jsme v podstatě ve shodě, co se týče eh, základních cílů. Komise sama podporuje takovou politiku, abychom eh, zaintegrovali environmentální úvahy a zajistili ochranu eh, dalších eh, environmentálních standardů. To sledujeme, když uvažujeme o budoucích dohodách. To je tedy cíl, který sdílíme je společný jak pro komisi, tak pro parlament. Co se týče eh, specifických bodů obsažených ve vašem stanovisku, tak jsme k tomu ještě předložili určité připomínky. Eh, nechci tedy o tom příliš dlouho hovořit. Chtěl bych pouze říci, že eh, komise k otázce, kterou znesl pan Van Dalen, odpověděla tak, že když hovoříme o harmonizaci norem v oblasti životního prostředí a zdraví, takže e, to má být tedy e, spíše celková harmonizace e, norem, kterou realizujeme v evropských institucích, co se týče priory transformujících se zemí když hovoříme o obecném systému preferencí, eh, tak komise by ráda upozornila vážené poslance eh, na eh, diskuzi o obecném systému preferencí v Evropské unii. Do toho bude později zapojen Evropský parlament a tento proces bude jistě dlouhý a vyžádá si velmi mnoho konzultací. Tedy předběžně bych chtěl říci, že eh, tuto konkrétní otázku bychom měli nejlépe projednávat eh, v rámci této šíře pojaté diskuze o těch eh, obecních preferencích. Samozřejmě jsme vzali na vědomí za členění parlamentu do relevantních eh, schůzí a projednávání dokumentu. Eh, to bude tedy předmětem specifického jednání eh, komise bere na vědomí nové prvky obsažené v Lisabonské smlouvě. Takže to výsledkem bude tedy toto eh, specifické projednávání. Tedy výsledkem je eh, začlenění Evropského parlamentu do těch jednotlivých vyjednávání a schůzí. A závěrem bych chtěl říci, že bychom snad měli skoncentovat, že VTO má své kompetence eh, monitorovat eh, předpisy, které vytvořila. Její role je eh, monitorování plnění těch závazků vyplývajících z bilaterálních dohod. Někdy je obtížné to sledovat, co se týče z závazného subjektu pro urovnávání sporů. Eh, o to eh, usilujeme. Ta arbitráž má být závazná v tom smyslu, že eh, země musí respektovat proces, když je jednou zahájen když eh, tu tedy není žádný mezinárodní subjekt pro urovnávání sporu. Eh, eh, co se týče veterinárního a lidského zdraví, toto téma z tohoto pohledu je Eh, tak eh, trochu eh, mimo obchodních a environmentálních dohod. Jistě je tu jasné propojení, ale otázky zdraví lidí a zvířat jsou typicky autonomní a Evropská unie se svými vysokými standardy v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat nám umožňuje dále uplatňovat tyto normy, tyto standardy a e, v souvislosti s mezinárodními e, dohodami. To znamená, že dovážené zboží musí splňovat tyto normy, tyto standardy e, životní prostředí, to je jiná otázka než otázky veřejného zdraví a zdraví zvířat. A to je důvod, proč komise to zahrnuje do těchto obchodních dohod. Děkuji. Ano, děkuji. Pane Sanchez, slovo má Tomas Turmer. Na závěr, ano, ještě jednou velice děkuji, pane předsedo. Některé eh, věci předložím jako pozměňovací návrhy pro eh, vyjasnění. Ono eh, je to umění mnohé vyjádřit v tak krátkém stanovisku. U bodu čtyři je jasné, že jsou zcela jasné environmentální standardy. Bod pět se musí nově přeformulovat. U bodu devět, co se týče sankcí, jsem upustil o výčtu, to ještě doplním a pokládám za nutné, abychom se nevěnovali pouze monitorování, ale měli také katalog, abychom eh, podpořili to monitorování v rámci stručnosti. Jsem také jednotlivě eh, nezaujal stanovisko k eh, eh, obchodování se místními povolankami. Podle mého to k tomu patří. Pokud to tedy bude možné, tak se to pokusím zahrnout do této zprávy. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a děkuji vám. Ano, velice vám děkuji. Lhůta k pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. březen eh, ve 12 hodin a v našem výboru se bude eh, o tom hlasovat 27 ne března, eh, bude to 27. dubna, říká pan předseda. Přejdeme k bodu 8 pořadu jednání. Je to eh, směrnice o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Na toto téma jsme již několikrát jednali a zítra ráno se k tomu také bude konat hlasování eh, diskuse dnes odpoledne má smysl, eh, abychom ukázali, jaké eh, pozměňovací návrhy máme. Nemusíme to projednávat všechno eh, ještě jednou. Vyhradíme si na to jednu hodinu. Navrhuji, aby diskuzní příspěvky nepřekračovaly pět minut. A paní zpravodajka, paní Somer je právě ponořena v diskuzi s sekretariátem dávala dohromady eh, hlasovací seznam 800 pozměňovacích návrhů, to je věda sama o sobě. Chtěl bych eh, jež předem eh, poděkovat za seřazení těch pozměňovacích návrhů a doufám, že budeme o nich moci zítra hlasovat. Nemá smysl dlouho hovořit paní zpravodajka a potom eh, budete mít tedy pětiminutové limity a potom bude obecná diskuze. Ano, děkuji. My jsme opravdu pracovali eh, i během víkendu a děkuji sekretariátu za to, že to umožnil. To byl také eh, důvod, proč máme teprve nyní hotový hlasovací seznam, ale to není neobvyklé, to známe, když se projednávají jiné rozsáhlé dokumenty. Dovolte, abych začala prozbou. Milé kolegyně, milí kolegové, myslete na to a já to postrádám u mnoha pozměňovacích návrhů, že je to návrh Eh, legislativy pro spotřebitele, abychom spotřebitelům zajistili lépe srozumitelné, lépe čitelné informace o potravinách, ale eh, musíme eh, respektovat také zákon o vnitřním trhu. Je třeba postarat se o odbourávání byrokracie u potravinářského řetězce. Na to se mnohdy zapomíná. Mějte to na paměti zítra při hlasování, abyste zpřísnili příslušnými návrhy souhlasili anebo nesouhlasili, hlasovali pro nebo proti. E, máme možnost e, málo kompromisů, objevují se tady různé názory k tomuto dokumentu. E, hodně se blížíme a můžeme se dohodnout v otázce čitelnosti na místo velikosti písma 3 mm, návrh komise a také v té otázce, vých informací, to je článek 7, když je tu snaha eh, klamat eh, spotřebitele, tak eh, ty názory se také velice blíží. U jiných otázek se naše názory tolik nezbližují, bylo předloženo velmi mnoho různých návrhů, například ohledně označování původu. Je to označování původu u masa, kromě hovězího masa, to je už upraveno, eh, se to má týkat všech eh, syrových zemědělských produktů, které si jenom dovedeme představit. Eh, týká se to označování obsahu nebo charakteristických přísad u zpracovaných výrobků. Sama nemám nic proti označování původu, já jenom vím, že to není v hlavním zájmu spotřebitele. Byl proveden průzkum, britská organizace FSA EI provedla takovýto průzkum a z toho vyplynulo, že 10% spotřebitelů má zájem eh, na označování původu na potravinách, ale eh, abychom tedy nesouhlasili eh, eh, tady eh, s tím, že musí být na produktu otěštěno veškeré možné označení. To nejprve necháme komisí posoudit, zda je to z technického hlediska možné, na jaké problémy narazíme u syrových produktů, také při označování hlavní komponenty. Byla bych ráda, kdybyste mě podpořili v této myšlence, abychom nejprve provedli posouzení dopadu úřadů, zda je to vůbec možné. Chceme mít legislativu, která bude v praxi také fungovat. Dále se liší představy v otázce národních systémů označování. Komise navrhuje, aby eh, členské státy eh, měly eh, volnou ruku, mohly vytvářet nezávazné systémy označování. Já se domnívám, že tu nebezpečí, že v budoucnu budeme mít na jednotném trhu 27 různých systémů označování, které sice nebudou právně závazné, ale samozřejmě v konkrétním členském státu závazné budou. To bychom neměli dopustit. A to řekli i e, další výbory IMCO a AGRI e, a odmítli vytvoření těch národních systémů. Dále výjimky z nařízení. Záleží mi na tom, aby nebalené eh, produkty eh, to znamená pečivo nebo eh, maso u řezníka byly vyňaty z této směrnice, protože producenti těchto výrobků to nemohou zvládnout. Má to velký podíl řemeslné práce. Eh, dále informace o alergenních látkách. Kdo si pročetl pozměňovací návrhy, ví, že navrhuji postupovat jinak eh, vývězky, jednání s prodejním personálem, informační eh, materiály anebo odkaz na jídelníčku. Eh, když eh, neučiníme tuto výjimku, budeme potom je, mít jenom normalizované stravování v restauracích. Prostě eh, vezmou jídlo hluboce zmražené a nebude bohatá nabídka v restauracích. To nechceme. Naše speciality, zejména regionální speciality, by potom zmizely z trhu. Doufám, že jsme zajedno. Je tu ještě jedna malá výjimka. U dár dárkového balení. Nechceme potisknout přední stranu informacemi o nutričním označení. Dovedu si představit, že eh, maminka v den matek, eh, eh, když by viděla na pralinkách označení pozor obsahuje hodně kalorií, by nebyla nadšená. Je tu tedy celá řada věcí, které mohou být předmětem výjimky. Dále navrhuji, abychom vypustili Eh, eh, nutriční profily Jednak ty nutriční profily jsou bez tak zastaralé, obsahují to rozsáhlé máme tu rozsáhlé označování potravin, o kterém teď rozhodujeme. Rozhodujeme a komise již vlastně eh, před rokem eh, by bývala musela zveřejňovat tyto nutriční profily a to nebylo možné, protože tato koncepce se nehodí pro běžný život, aby komise eh, poskytovala tedy informace informace, existence eh, těch nutričních eh, eh, profilů by zabrádila tu systému semaforu. Tomu tak není, je to jenom barva zelená. Tento návrh, abychom vypustili nutriční profily, je to pozměňovací návrh 172 je schůdný a prosím, abychom zlikvidovali tento neblahý koncept. Já sice nejsem proto semaforové označování, protože nemá Eh, vědecký podklad eh, eh, není dobré pro základní potraviny a dává přednost imitovaným potravinám a tak masivně klame z potřebitele a může vést k nedobré výživě, ale tady se naše názory velice liší a potom o tom rozhodne většina. Děkuji vám. Děkujeme. A teď tady přijdeme ke stínovým zpravodajům. Mám pana, Paní Wilmert. Uh, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ano, probíhalo už mnoho diskuzí v této oblasti, pokud je o označování potraviny a už o tom nebudu nějak dopodrobná hovořit. Ovšem, vzali jsme v potaz obavy, obavy, které vyjádřilo mnoho lidí v posledních měsících. S ostatními skupinami jsem přišla s ručnými konsolidovanými návrhy, které jsme předložili. První návrh o kterém bych ráda hovořila, je země původu, to už jsme rozeslali, jakožto konsolidovaný návrh číslo dvě. Toto je mnohem praktičtější přístup, než který uplatňuje několik jiných návrhů. Jednak je to povinné označování původu, pokud jde o mléčné výrobky, pokud jde o Ehm, čerstvé výrobky. Pokud jde o ehm, hovězí a ryby, tam už to bylo povinné označování, to znamená, že pouze ty dvě věci jsou zde navíc. Ti, kteří tvrdí, že je to obtížné, protože prostě mají mnoho různých zdrojů původu, tak tam mohou pouze, řekněme, napsat, není tento původ specifikován, čili tato možnost tam zůstala. Další konsolidovaný návrh se dotýká určitých uh, forem vyjadřování těch povinných nutričních hodnot. To nebude aplikováno, jak už jsme se o tom zmínili několikrát, na produkty, jako je například pečivo, mléčné výrobky, ovocné čusy nebo jiné typy podobné typy potravin. Pouze zpracované produkty, například um, hotová, hotové polotovary. To je osmička, to je návrh číslo 8, konsolidovaný návrh, který je podle mého názoru mnohem rozumnějším přístupem, to znamená lázaně a jiné typy těchto předpřipravených polotovarů. Dále je to devítka konsolidovaný návrh číslo 9. Já jsem požádala komisi, aby připravila hlavní směry, pokud jde o ty, o ty mm, velikosti porcí, aby to spotřebovala, aby to prodiskutovala členskými státy, úřady, spotřebitelskými skupinami a tak dále. To znamená, pokud jde o jednotlivá balení, nutriční hodnoty v jednotlivých balení a tak dále, protože mnoho lidí tvrdí, že to není praktickým způsobem označováno. To znamená, řekněme, nějaké, nějaké hodnoty, které by byly na vědeckém základu základě, to znamená, ať už je to EFSA nebo nezávislý průzkum, který by to podpořil. Ti lidé, kteří, kolegové, kteří nepodpoří toto povinné označování, prosím, abyste si uvědomili, že v tom případě musíme ale zajistit, aby na národní úrovni tyto informace byly k dispozici, abychom neumožnili členským státům nebo abychom nezabránili členským státům v tom, aby měli k dispozici informace, pokud teda nebudou povinné. Spotřebitelé chtějí mít, ať už chtějí, podle mě chtějí mít informace, ať už je to o zemi původu nebo o nutriční hodnota. Organizace v oblasti zdravotnictví, odborníci v této oblasti tvrdí, že nutriční hodnoty a informace o nutriční hodnotách jsou důležité, pokud hovoříme o závažných nemocích, ať už je to diabetes nebo kardiovaskulární nemoci. Pokud opravdu chceme, abychom reagovali zásadním způsobem na tuto problematiku, tak bychom měli poskytovat informace, které, které naši občané chtějí, tak aby udělají ty správné volby v oblasti nákupu potravin. Já vím, že dochází k obrovskému lobby v této oblasti, lidé jsou zváni na různé, různé obědy a tak dále, večeře. A samozřejmě, že my víme, že spotřebitelské organizace ovšem takové finanční prostředky nemají, aby k tomu přistoupili tímto způsobem. Proto si myslím, že bychom měli postupovat velice, o, velice obezřetně. Zda náhodou nenasloucháme lobbystům, zda skutečně jde o informace, které jsme, o které jsme byli požádáni ze ze strany našich spotřebitelů nebo odborníků, kteří fungují v oblasti zdravotnictví, zdravotnických organizací. Já si myslím, že naše povinnost je, abychom zajistili to, že pokud tato informace je užitečná, pokud je užitečná pro naše spotřebitele, tak si myslím, že bychom měli naslouchat i těmto hlasům a nejenom lobbystům ze strany průmyslových odvětví. Perfect in time. To si myslím, že jste opravdu velice bravurně zvládla časově a další kolegou je pan Gepardy. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nebudu hovořit dlouho, protože už jsme o tomto tématu hovořili mnohokrát. Jedna z věcí, která mě překvapila v posledních měsících, je naše názory lidí na tuto oblast se nějakým zásadním způsobem nezměnily, čili já nebudu zacházet do nějakých podrobností. Ovšem, rád bych řekl, následující věc. Myslím si, že je dobré, že jsme předložili konsolidované pozměňovací návrhy k některým bodům. Doufám, že tím hlasování, zítřejší hlasování, doufám, bude jednodušší a rychlejší. Ovšem, zda jsme naše názory přiblížili tímto způsobem, to skutečně nevím. Já si myslím, že ta skutečná válka začne až po tom zítřejším hlasování a možná by bylo dobré, mm, pokud bychom po tomto hlasování skutečně mohli dosáhnout nějakých kompromisů v tomto ohledu. Požádal jsem spotřebitelské organizace, organizace, která zastupují jednotlivá průmyslová odvětví, zda by byli ochotní si sednout za jeden jednací stůl a prodiskutovat celou záležitost, protože pokud nebudeme schopni změnit naše stanovisko, naše stanovisko, které už je opravdu trošku zastaré, ale jakým způsobem bychom mohli vůbec změnit evropské politiky v tomto ohledu. Zítra čeká mnoho pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat a poté skutečně budeme muset začít konečně spolupracovat. Děkuji. Aha, es geht jetzt richtig los. Aha, takže teď to opravdu teprve začíná a kapitola pokračuje. Z dalších frakcí tu nemáme stínové zpravodaje, ale můžete se kdokoliv přihlásit o slovo. A pokud tomu dobře rozumím, tak si myslím, že tady dochází eh, ke schodě pouze v souvislosti s čitelností a pouze snahu zabránit eh, z matku nebo nedorozumění, což znamená, že ta situace není úplně nejlepší, ale tak už to bývá v životě. Jolanda Ibne se přihlásila o slovo. Děkuji za slovo. Především bych velice ráda poděkovala zpravodajce. Je to nesmírně komplikované téma, které vyvolalo mnoho pozměňovacích návrhů. Máme více než 800 návrhů, což není běžné. Když hovoříme o regulaci této oblasti, myslím si, že je důležité, teda regulace, která je důležitá pro všechny naše občany, je zásadní, aby informace začleněné do tohoto nařízení, byly jasné, abychom jak si nezamlžili celou záležitost. Všechny poznámky, které zde zazněly, jsou, mají racionální základ. Jeden návrh ovšem, jedna šestdvojka, ta by měla zmizet. Hovoří se zde o nutričních profilech, Podle mého názoru se tím spíše poskytované informace zamlžují, jejich eh, příliš. Některé typy potravin by tím způsobem byly diskriminovány, což podle mého názoru je nesprávné. Nedomnívám se, že by nařízení mělo zahrnovat podobný článek, takový článek eh, přece nemá nic společného ani s výrobci, ani s nějakými lobistickými skupinami, které by se snad mohly snažit o začlenění tohoto typu textu nebo nějak eh, to zadními vrátky dostat do tohoto nařízení. Jsou zde ovšem určité je zde důležitost poskytování informací v určitém pořadí. Samozřejmě, že spotřebitel má právo na nutriční hodnoty, dále jsou to koeficienty denní dávky nebo denní doporučené dávky určitých látek. A to podle mého názoru představuje dostatečné informace, dostatečné informace pro naše spotřebitele, nejenom proto, aby mohli provést tu správnou volbu, výběr, pokud jde o nákup potravin, ale ovšem i odborníci mohou na základě těchto informací provádět své politiky. Chceme-li něco změnit v tomto ohledu, měli bychom především zúraznit vzdělávání v této oblasti. Zdravá výživa přes neznamená to, že budeme poskytovat přes přílišné množství informací a tak dále, různé typy cukrů, které by mohly představovat zdravotní riziko. To přece není jediná problematická oblast, přece měli bychom nějakým způsobem mít odpovědnější přístup k naší výživě celkově a proto tu, to, ten pozměňovací návrh 162 odmítám. Děkuji. Tři minuty pro řečníky. Petr Lízem, děkuji. Já bych rád poděkoval zpravodajce a všem spolupracovníkům, protože ta práce v posledním roce a půl eh, byla velmi intenzivní a velmi náročná. Dvě věci eh, nezávisle na výsledku zítřejšího hlasování spotřebitel dostane více informací o svých potravinách, než dostával do posavat. My jsme eh, již zavedli určitě, eh, už již určité věci dobrovolně i nedobrovolně nějaké hodnoty jsou předepsány nebo musí plnit normu a musí, se, musí být uváděny na přední stránce obalu my v každém případě musíme zajistit lepší informovanost eh, spotřebitele a chci říct a zdůraznit jednu věc. Velmi často eh, máme velmi, myslíme pouze na velké firmy, jako eh, je třeba Nestlé, ale přitom existuje spousta malých eh, podniků nebo malo, malých eh, podniků, malých středních podniků a musíme být eh, u nich velkorysí, musíme podporovat i je a proto bych právě v této souvislosti velmi rád podpořil zpravodajku a její návrhy. Děkuji. Paní Klas, děkuji, pane předsedo já doufám, že po hlasování eh, budeme mít také možnost si trošičku odpočinout. Eh, eh, v každém případě to hlasování nezávisle na tom výsledku situaci obecně zlepší. Jednu věc, já si myslím, že každý ví, o čem zde hovoříme. Nicméně dva pozměňovací návrhy pro mě jsou eh, velmi důležité. Například zpracovávání eh, povrchu ovoce a zeleniny tady máme velmi jasné normy o tom, co je povoleno a co je nepovoleno. Eh, pokud eh, spotřebitel dostane informace o tom, zdali povrch eh, těchto potravin byl zpracován nebo nespracován, eh, tak to je něco, co mu vůbec nepomůže. Není to žádná přidaná hodnota pro spotřebitele. My musíme samozřejmě být přísní, musíme dodržovat normy, musíme udělat všechno pro to, aby spotřebitel byl informován správným způsobem, aby nedocházelo eh, k nedorozumění, protože eh, povrch ovoce a zelenin se zpracovává eh, z toho důvodu, aby tyto potraviny eh, byly vhodné pro spotřebu. Nevždy to musí být eh, negativní, to znamená, že se musíme zaměřit na to, aby všechny ty informace, které dostane eh, spotřebitel, byly také důležité a adekvátní. A myslím si, že co se týče zpracovávání jde o návrhy 71 a 281. Horšneller, děkuji, pane předsedu. Já si myslím, že samozřejmě můžeme poděkovat paní zpravodajce. Již bylo řečeno, že pracovala velmi plně a kromě toho její zpráva velmi koherentní. Myslím si, že musíme při zítřejším hlasování myslet na jednu věc. Máme více zodpovědnosti. E, celá Evropa se bude zítra dívat na hlasování v našem výboru. A ty situace, kterou už jsme zažili, my si musíme to, tu, tuto zodpovědnost uvědomovat. Nemůžeme postupovat takovým způsobem, aby to vypadalo, že se snažíme eh, radě něco vnutit. My si musíme uvědomit naši zodpovědnost. Tady nejde o, eh, o žádné ideologie, žádná eh, dogmata. My chceme spotřebiteli jednoduše poskytnout všechny informace, které potřebuje tak, aby také e, dostal tedy informace, které mu e, pomůžou rozhodnout se, co se týče označování původu tak tady samozřejmě e, vidíme e, další aspekt a tím je protekcionismus a to my si nemůžeme dovolit. Já si myslím, že to z mého pohledu není vhodné a já už mám zkušenosti protože e, já si myslím, že ty největší e, problémy nejsou u těch největších e, výrobců, protože ti, kdo mají problémy s tímto, jsou právě ti malí výrobci, ti, kteří zajišťují evropskou rozmanitost. A proto musíme podporovat také malá uzenářství, malá, malé pekárny. Například co se týče označování masa. Já samozřejmě vím, že se kolik, že tady kolikrát dochází ke zneužívání e, já si myslím, že opravdu musí existovat kontrolní instituce, které budou kontrolovat dodržování norem právě u těchto potravin, která, o které pozměňovací návrhy jde. Jde o pozměňovací návrh 177. Ano, v pořádku. A teď je tedy na řadě kolegyně Pilar Juzo. Děkuji, pane předsedo. Eh, v první řadě abych samozřejmě ráda poděkovala paní z Pravodojce. Já eh, souhlasím se vším, co bylo řečeno o označení původu, o semaforovém systému. Já jsem zcela, eh, zcela souhlasím, ale zdůraznit chci několik bodů eh, co se týče šesté a sedmé kapitoly, tak tady si myslím, že jdeme jasně proti harmonizaci. A proto si myslím, že bychom to měli vyškrtnout, protože pokud budeme chtít nějakou harmonizovanou legislativu, tak potřebujeme harmonizovanou legislativu a harmonizaci a nepotřebujeme eh, žádné národní instituce právě pro tento eh, pro označování a pro etikety. Eh, co se týče 16. Eh, eh, bodu eh, směrnice 2013, tak to je něco, co se doposavat implementovalo, realizovalo a dodržovala velmi dobře, proto si myslím, že by měl být dodržován dále. Co se týče etiket pro alkoholické nápoje, tak tady si myslím, že existují taky tak vyčerpávající normy, že bychom se je neměli snažit měnit. Já si myslím, že je skvělý pozměňovací návrh, který byl odhlasován v IMKU a podle tohoto pozměňovacího návrhu by měly, měl být, eh, měly být um, uváděny tedy různé látky, ze kterých eh, tento nápoj je, ale nenutriční uh, eh, hodnota. Co se týče malých a středních podniků, tak je to v každém případě oblast, ve které musíme být velmi opatrní, musíme je podporovat tak, abychom udrželi jejich konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji. Anja Weisgeber. Děkuji. Já bych také v první eh, řadě ráda pochválila a poděkovala eh, zpravodajce za její vynikající práci. Myslím si, že je to eh, velmi dobrá zpráva. Já jsem chtěla ještě říci, že zítra budeme hlasovat o něčem, co bude velmi dobré pro spotřebitele. My chceme, aby byl spotřebitel lépe lépe informován. Chceme, aby dostal informace týkající se mastných eh, nasycených eh, tuků, sacharidů, cukrů, tak dále. A myslím si, že si všichni musíme uvědomit, že to je zásadní pokrok, který vede k tomu, že spotřebitel se může uvědoměle rozhodovat a může být tedy uvědomělým eh, spotřebitelem. Co se týče pozměňovacích návrhů týkajících se čit udržitelnosti, eh, tak ty považuji také za velmi dobré. Myslím si, že eh, jde o dobré kompromisní návrhy, o konsolidované návrhy. Eh, rád bych také zdůraznila to, co říkali mý kolegové. Musíme zajistit, aby všechny eh, tyto návrhy byly také implementovatelné pro malé a střední podniky. Jedno téma, které je pro mě velmi, velmi důležité, jde o e, napodobeniny. E, o tom už se hovořilo i ve výboru Agri. Tady si myslím, že bychom mohli najít jednotný postup, e, protože eh, všechny ty pozměňovací návrhy jdou v té stejné linii. Jde o pozměňovací návrh 68, o lepším označení na přední straně. Jde také o pozměňovací návrh 261, kde se definují napodobeniny. Také 271 o eh, špatné značení pomocí pomocí obrázků a také pozměňovací návrh 557, který byl již eh, odhlasovan a přijat v IMKU a já bych byla velmi ráda, abychom vyslali opravdu jednotný hlas, jednotný signál, eh, aby eh, to nebylo pouze Německo, Rakousko a Itálie, kteří budou toto podporovat, aby to eh, byli opravdu všichni tak, abychom eh, zajistili, aby naši spotřebitelé eh, dostáv, dostávali správné informace, aby nekupovali napodobeniny, aby mohli rozpo, rozpoznat napoda, napodobeninu a aby si kupovali opravdu ty produkty, které si opravdu kupovat chtějí chtějí. Eh, a já budu samozřejmě velmi vděčná za podporu všech eh, kolegů. A poslední na mém seznamu řečníku je Alice Petrle. jsem vesel ambice poročovávky. da Pane předsedo, jsem eh, velice rád, že naše zpravodajka nechce vyhovět všem nejlepším ambicím aby se situace pro spotřebitele vlastně nezhoršila. Je třeba respektovat zásadu úměnosti. Zejména mě těší, že se snažíme aby to nebyl příliš eh, byrokratický přístup. Musíme vzít na vědomí eh, existenci eh, specialit a <clears throat> zájmů malých a středně velkých podniků. Nechci příliš komplikovat život naší zpravodajce, ale protože jsem včelař, rád bych upozornil na některé specifické otázky. Snažil jsem se propracovat těmito návrhy, ale eh, nevím nakonec, co se bude týkat medu, když se eh, podíváte, eh, jaká je situace v Evropě, tak jsou spotřebitelé poněkud zmateni je možné eh, nalézt tedy starý med, který se dá ještě spotřebovávat a je to vlastně eh, argument pro prodloužení data trvanlivosti takže používání označení eh, data trvanlivosti u eh, medu není vhodné, tedy vlastně žádná taková limitovaná trvanlivost není. Eh, když se má něco označovat, mělo by to být vlastně datum výroby a jsou také společnosti, které nakupují med na celém světě a směšují med eh, eh, dovážený s medem, který se produkuje v jednotlivých zemích. To bychom měli nějakým způsobem upravit. Nevím, že se nám to podaří v této zprávě, ale eh, chtěl bych tedy položit otázku. Můžete mi říci, co se stalo s medem tady v tomto textu? <clears throat> tak eh, ví člověk kde, blízký eh, přírodě, jako pan Petrle eh, má specifickou otázku. Slovinský med se může konzumovat i za tisíce let. Nevím, zda je poživatelný ten z doby faraonu. Uvidíme. No, máme tu zástupce komise a, a Pane Volete, mám otázku na vás. Několikrát tu eh, zazněla kapitola 6 a 7 Obsahla národní ustanovení, jak eh, eh, jaký má být systém harmonizace jak to jde tedy dohromady záměry harmonizace a národní ustanovení? Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkujeme, že máme možnost se vyjádřit. Já jsem si vyslechl veškeré návrhy, které zde zazněly, různé návrhy, různé kompromisní návrhy. Samozřejmě, že 800 pozměňovacích návrhů, to skutečně v historii naší legislativy v oblasti potravin, skutečně to je bezprecedentní, to je obrovský počet. Ovšem Evropská komise by chtěla opětovně zdůraznit naši pozici, pokud jde o oficiální pozici k této oblasti ještě před čtením, které proběhne, nebo vůbec před plenárním zasedáním, pokud jde o označování, to znamená na balení. Já si myslím, že nikdo nespochybňuje to, to znamená, pokud jde o tyto záležitosti, které se dotýkají označování potravin, a myslím si, že v tom tomto no, ohledu můžeme poděkovat paní Somerové a ostatním poslancům a poslankyním, které uznali důležitost, důležitost eh, označování na přední straně výrobku. Pokud je o národní situaci a jejich přístup k této problematice, jistě víte, že pokud je o pozici Evropské komise, Evropská komise se vždycky snažila podporovala i tyto národní přístupy, protože si myslíme, že to je určitý, určitý, určitý postup, postup k nějaké um, harmonizaci postupné. Rovněž máme k dispozici určitou studii, studii dopadu, která by umožnila poté zhodnocení celé situace na evropské úrovni. Právě proto jsme přistoupili spíše k dobrovolnému přístupu na straně členských států, které se mohou lišit. To je v souladu se zásadou subsidiarity. Ovšem v určitém horizontu možná poté najdeme jeden, dva, tři hlavní přístupy v tomto ohledu, které si zvolíme a ze kterých poté vytvoříme určitý evropský přístup. Ovšem pokud jde o národní nebo národní přístup, tak ten je zatím dostatečný. Pokud jde o čitelnost těchto informací, to je další rozsáhlá rozprava. I na, kom, i na radě různé výbory se zabývaly touto problematikou. Myslíme si, že pokud je o definici čitelnosti, to samozřejmě to, to není dostačující. Právě proto jsme tam hovořili o té velikosti písma a tak dále. Samozřejmě, že o tom můžeme ještě dále hovořit. Komise teda mm, ráda přišla s určitým návrhem, jak víte. Ovšem my prostě chceme, aby to bylo jasné tak, aby výrobci skutečně mohli mít jasné informace ohledně toho, co budou muset nebo v jaké velikosti psát na toto označování. Pokud jde o původ produktu, označování původu. My si myslíme, že je mnohem důležitější zajistit to, aby ty informace, které jsou k dispozici, které se dotýkají původu, aby nebyly klamavými informacemi, aby nezaváděly spotřebitele. Samozřejmě, že se budeme pečlivě, že budeme pečlivě pozorovat, sledovat hlasování ve vašem výboru a i na plenárním zasedání, tak aby tato záležitost, pokud je označování společně s našimi kolegy z oblasti zemědělství, jak víte, připravujeme zelenou knihu v tomto ohledu. To znamená, že opravdu všichni budeme velice pozorně toto hlasování sledovat, výsledky tohoto hlasování. Zároveň zde zazněly další věci ohledně návrhů, návrhů, které se dotýkaly nějakých eh, náhrad nebo imitace produktu. My si myslíme, že ty možnosti, které máme k dispozici v tomto ohledu, pokud by byly dobrým způsobem, hodným způsobem implementovány na úrovni členských států, úřadu, národních úřadů, nám mohou pomoci bojovat proti těmto produktům, imitacím, řekněme, že něco se vydává za sír a zatímco to využívá pouze nějaké rostlinné tuky, abychom bojovali proti těmto produktům, ať už by to mm, byla mm, nová nějaká směrnice nebo naše původní směrnice, která se dotýká označování nebo obecná pravidla, která se dotýkají boje proti klamavým informacím poskytovaným spotřebitelům. Doufáme, že skutečně národní orgány, které chtějí bojovat proti těmto imitacím, mají k dispozici dostatek možností, který, které jim umožňují efektivní boj. Pokud jde o med, Rád bych vám připomněl to, že legislativa v tomto ohledu, ano, tam nemáme u každého produktu tu expirační lhůtu, pokud je to na výrobci, který stanovuje toto datum, je to jeho odpovědnost poté, co prostudoval celou záležitost, která se dotýká trvanlivosti daného produktu. To znamená, každý výrobce v tomto ohledu, konkrétně u medu, ale samozřejmě u jogurtu to platí rovněž, nebo masa, nebo řekněme klobás a podobně, všichni mají právo na základě studií, které provedli ohledně trvanlivosti jejich produktů to napsat na ten obal, to znamená jeden dva tři čtyři roky, já nevím, zda to může být, ty, řekněme, až těm faraonům a podobně, to samozřejmě nevím, ovšem neexistuje nějaký legislativní text, který by to stanovil závazně pro všechny. Záleží na jednotlivých výrobcích, v tomto případě by to byli producenti medu, kteří by stanovili, definovali tento datum Ovšem, na základě legislativy všichni výrobci před připravených nebo balených eh, produktů musí toto datum stanovit na balení. To je povinnost. Pokud je o označování, to znamená, jakým způsobem teda mm, ta důležitost toho označování, to znamená ustanovení na národní úrovni. Jednak jsou zde určité postupy, které, mm, s kterými počítáme v, té, v tomto ohledu, určité konkrétní podmínky, přísné, které jsou které musí brát v potaz záležitosti zdraví, ochrany zdraví spotřebitele. I pokud bychom tuto kapitolu odstranili, tak členské státy mohou postupovat jiným, mm, na základě jiné procedury, například směrnice, pokud jde o technické záležitosti, Eh, která umožňuje členským státům stanovit tato technická pravidla. To je určitá výhoda, to znamená využít této procedury, tohoto postupu, který zároveň umožňuje širší konzultaci nejenom s komisí, ale i s ostatními členskými státy. Toto je pouze odpověď na vaši otázku, pane předsedo. Čili opravdu, jak už jsem se o to zmínil, očekáváme s napětím hlasování, které proběhne ve vašem výboru zítra, protože samozřejmě to bude hlasování velice důležité. Vaše Náš výbor společně s paní komisařkou Somerovou je výborem, kterého se nejvíc dotýká celá tato problematika. A pan Dali už se o tom zmínil na slyšení eh, u vás my skutečně si přejeme, pokud tato legislativa bude schválená, chceme, aby umožnila našim spotřebitelům opravdu mít k dispozici maximální počet informací ohledně produktu, který má před svýma očima, který si chce koupit. Možná, že ne všichni potřebujeme všechny podrobné informace, a tak dále. Ovšem, my chceme zajistit zájmy všech našich 500 milionů evropských spotřebitelů a proto chceme všem těmto spotřebitelům poskytnout maximální množství informací, tak aby si každý mohl poté zvolit, vybrat výrobek podle svých potřeb. Samozřejmě, že už jsme hovořili o těch nutričních profilech, to je otázka, která spadá do celé oblasti označování, to znamená otázky spojené s nut nutričními hodnotami, zdravotní hlediska a tak dále. Samozřejmě, že my nechceme, aby byl spotřebitel nějak oklamán různými eh, klejmy, tvrzeními v rámci tohoto označování. To je zásadní. Chceme, aby ty informace byly upřímné, aby byly pravdivé, aby byly ucelené, aby tam nebyly nějaké chyby či nějaké, řekněme, Mm, milné, klamavé interpretace, které by, řekněme, zúrazňovaly některé pozitivní aspekty produktu, ovšem zároveň by zakrývaly negativní aspekty daného produktu. Toto je základ celé této legislativy, samozřejmě pokud jde o ty klejmy, pokud jde o nutriční hodnoty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane podle otázku medu jsme také vyjasnili, že to nemusí být eh, datum spotřeby. Myslím, že jsme si vyslechli všechno, co bylo třeba říci, paní Zomr bylo všechno řečeno, chcete se k tomu ještě jednou krátce vyjádřit. Ano, přeci jenom bych ráda odpověděla na některé otázky, milí eh, kolegyně Vilmet. Semaforové označování by mělo sloužit pouze pro zpracované výrobky, ale my potřebujeme systém označování, který se dá použít na všechny produkty. A to semaforové eh, označování, kde to tedy bude končit, nebude tedy použitelné u základních potravin. A vy to víte, proto ve Velké Británii tento systém nebyl celoplošně zaveden a také to nikdy nebude. E, je to tedy maximálně předmětem diskuze ve Spojeném království, tak trochu také v Německu, ale vedou ji osobně zainteresované kruhy, jinak se v EU o tom vůbec e, nediskutuje. Vy mi e, vytýkáte, nebo mnoha kolegům vytýkáte, že požadujeme další požadavky po průmyslu a Eh, já to eh, zase slyšela a eh, ne, když tedy podpoříme DG8, tak vy podporujete velký průmysl, protože tato koncepce byla vyvinuta velkými průmyslovými společnostmi, které vytvářejí 20 sektoru a celá řada těch malých a středních podniků, které představují přes 80%, na ty se vždycky zapomíná, ale vy svými předpisy o označování právě ničíte celou řadu pracovních příležitostí. Byla bych ráda, kdybyste o tom ještě popřemýšlela. A nejsou jenom stovky, milí pitelí ze malých a středně velkých podniků, ale jsou opravdu eh, desítky tisíc. To je ten skutečný potravinářský sektor. A tam se produkují právě naše regionální speciality. To musíme mít na paměti, že to není jenom ten velký průmysl, ale i ty další. Co se týče povrchové úpravy Kristoglas, to podporuje. Ano, právní ustanovení máme. Produkt tou povrchovou úpravou eh, není nějak otráven. Máme přísné limity a kdybychom to opět označili, pokračovali, vedlo by to ke kompletnímu zmatení spotřebitele a to tedy opravdu není nutné. Označení e, původu kolega Schnellhardt podporuje protekcionismus v členských státech. Označení původu platí pro všechny produkty a uvádí se zde <clears throat> Eh, hlavní složky. Ano, stupeň mezi informováním a protekcionismem na straně druhé je eh, opravdu eh, velice nízké, proto požaduji posouzení dopadů. To by byla reálná cesta, jak pokročit dále a potom pozdějovací e, návrh. E, já jsem se snažila zapracovat do nové zprávy co nejvíce pozdějovacích zpráv, protože e, má zpráva byla přesunuta na toto legislativní období a převzala jsem tento pozdějovací návrh od stínových zpravodajů, kde je uvedeno, že se má označovat maso, pokud vzešlo z porážky knížky bez omračování zejména e, pravoslavní e, ortodoxní židé by s tím měli problémy. Musí e, mít porážku bez omračování, jinak by maso nebylo košer, ale měli by velké problémy, pokud by se to mělo označovat na tom mase. Části masa, kterou ortodoxní židé nesmějí jíst, a to je velký podíl poraženého tečného zvířete to označuje, že toto eh, nesmějí konzumovat a jinak by tedy toto maso bylo pro ortodoxní židy velice drahé. Eh, to bychom si měli eh, dobře rozmyslet. Já jsem samozřejmě proti porážce bez omračování z důvodu ochrany zvířat důvodu ortodoxních židů samozřejmě chápu. Někdo mi řekl, že podle ortodoxního rituálu eh, smí provádět tuto porážku někdo až po osmi letém vzdělání, eh, osmileté přípravě. To by tedy měl mít někdo na paměti, až bude hlasovat o návrhu 177. Co se týče alkoholu, jsem pro výjimku všech alkoholických nápojů eh, ponechám stranou ty takzvané alkopops, ale obsahu, že obsahují alkohol, to tam musí být bez tak uvedeno. Jistě teď tam mohou být uvedeny kalorie a nutriční hodnoty, ale zda nám to eh, pomůže při řešení nadměrné konzumace alkoholu, zejména mladé generace, o tom pochybuji. A proto komise se snaží, eh, abychom eh, že tedy nemá velký význam to takto označovat. Já jsem tedy pro označování potravin to, eh, a eh, co se týče tedy těch eh, napodobenin, boj proti výrobě náhražek nemá velký smysl. Jistě jsou levnější, chutnají podobně jako originál a spotřebitel musí vědět, co nakupuje. To je podstatné. Nejde o to eh, vypudit z trhu tyto náhražky, ale eh, jde o označování a spotřebitel se potom může rozhodnout, zda si je chce zakoupit či ne. Mnozí mohou anebo musí rozhodovat podle stavu své peněženky. Eh, ještě k velikosti písma, ke koncepci čitelnosti, jistě od toho ustoupit nemůžeme, to také víme a proto jsme to uvedli v konsolidovaném pozměňovacím návrhu a velikost písma je jedním aspektem, jedním prvkem čitelnosti. Je tu samozřejmě ještě celá řada dalších faktorů, ke kterým je nutné přihlížet. Výjimka pro eh, med, co se týče eh, data spotřeby a výroby. Eh, Rada ministrů by se o to měla postarat to překračujeme síly, nevím, zda eh, se může med tak dlouho spotřebovávat a nevím, zda je správné to nechat na uvážení producentů, jak řekl řekl zástupce eh, komise, že to musí eh, označit výrobce sám. Snad bychom se měli na jiné úrovni snažit eh, nalézt nějakou úpravu třeba pro ty naše včelaře. A potom na začátek jsem to zapomněla říci, bude to tedy závěrem. Jsou tu pozměňovací návrhy, které se týkají označování produktů, které mají obsah z geneticky modifikovaných organismů. Jsou to prostě obsahy, jsou to živočišní živočišného eh, původu, které byly v kontaktu s geneticky modifikovaným krmivem. Přátelé, to není přípustné zde uvádět. Máme eh, příslušné nařízení o sledovatelnosti GMO. To bychom eventuálně museli změnit, ale ne cestou označování potravin. Děkuji vám, děkuji za diskuzi, za tu chválu. Teď je tedy čekám spíše verbální kritiku z druhé strany a e, já jsem si musela vyslechnout celou řadu věcí, kterou člověk stěží, tedy unese. Děkuji, děkuji Renáte Zumr. Dospěli jsme ke konci diskuze dnes odpoledne. Ale Zítra budeme hlasovat a ještě jednou bych vám tedy připomněla, abyste si vzali vaše hlasovací kartičky. Začínáme zítra v 9 hodin ráno a tímto končím dnešní zasedání.